puisque M. Olbrich vient de nous rejoindre. Dobře, takže um, pan zpravodaj již dorazil, Olbrich. Čili navrhuji, abychom nejprve probrali bod 5, investiční plán, strategický investiční plán. Hmm. Základem je pozměnění stávající legislativy. Už proběhla výměna názorů s komisí přímo s předsedou komise, který se velice přímo zabývá právě tímto tématem. A dohodli jsme se, že budeme spolupracovat jako rovnocení partneři eh, i v rámci výkonu Econ eh, s výborem Econ podle článku 55, takže zde bude systém spolu zpravodajů. Pan Albrecht bude jedním z tím zpravodajů, spoluzpravodajů. Teď, no, ne, nakonec to bude pan Fernandez, říká pan zpravodaj. Nakonec včera jsme se rozhodli, že to bude pan Fernandez. Dobře, říká pan předseda. Čili pan Fernandez z výbor pro rozpočet a pan Bulman za výbor Ekon. A pak jsou ještě přidružené výbory, podle článku 55 ITRE a Trán. A také výbor EMPL a výbor KONT. Požádali, aby měli také přístup na trialog. Mm, takže a během celého toho procesu bude dobře fungovat koordinace, bude to trvat asi několik měsíců a musíme tedy zajistit to, abychom všichni postupovali koordinovaně. Zatím ještě nebylo učiněno žádné rozhodnutí, ani na konferenci předsedů. Já doufám, že s tím pokročíme. Včera jsme podepsali dopis pro mm, výbor, pro předsedu, eh, pardon, pro konferenci předsedů výborů. Chtěli jsme zabránit plýtvání času, takže možná se bude konat v pondělí ještě mimořádná schůze 8. Je to 8. nebo 9. říká pan předseda. Takže je to 9. února ve Štrasburku. A očekáváme, že Ekon nám tedy dá zelenou. Pan Fernandeš, chcete už v této fázi pronést nějaké komentáře k investičnímu plánu? Hmm, obdržel jste tedy velice důležitou funkci, co by spolu zpravodaj. Ano, děkuji, pane předsedo. Budu hovořit portugalsky. Teď jsme vlastně na začátku procesu, který považuji za velice důležitý pro Evropskou unii. Každý, kdo bojuje za pracovní místa a za růst, musí také bojovat a hájit i Junckerův plán. Myslím si, že všechny politické skupiny budou hájit tuto myšlenku a cíl investic investi- ten investiční plán musí být novým nástrojem, který také přitáhne soukromé investory. Máme poměrně e, malý časový plán, takže musíme pracovat ze všech sil. Doufám, že na miniplenárce nebo na plenárce v červnu už e, budeme schopni e, učinit rozhodnutí. A rada by se také měla eh, rozhodnout už v prvním čtení. A pokud všechny problémy vyřešíme už v tom prvním čtení, tak potom by ten nástroj už někdy v červnu měl být schválen. Jsou zde ještě nějaké nedořešené věci. Je tam zapotřebí ještě mm, přidat určité mm, charakteristiky. Je velice důležité, jakou roli v tom bude hrát výbor pro rozpočet. Výbor Ekon žádá eh, status plného přidružení podle článku 55. Výbor, důležitost výboru je taková, že bez návrhu opravného rozpočtu číslo 1 byste nebyl Junckerův plán. V podstatě jsme dosáhli konsenzu který podle mého názoru už teď můžeme považovat za schválený, že tedy považujeme, že považujeme tento nápad za inovativní. Eh, bude tady vlastně možnost eh, zajištění kolaterální funkce a nakonec také budeme muset ještě ověřit, zda ta řešení, která se navrhují, týkající se využití speciálních rozpočtových linií na ty záruky, představují Mm, ještě nějaké alternativy či nikoli. Hmm. Rozumíme tomu, že cíl využití eh, prostředků z CEFu a z Horizontu 2020 můžeme podpořit argumentem, který zní, že tento plán poskytne pákový efekt a napomůže plnění cílů i CEFu a Horizontu 2020. Nakonec bychom měli tedy získat více prostředků, než jak se původně plánovalo pro CEF a pro Horizont 2020 v jejich eh, rozpočtových liních. A pokud bychom ty finance vzali z jiných rozpočtových liních, tak by potom možná rada chtěla žádat revizi víceletého finančního rámce a to by zavedení celého toho investičního plánu eh, oddálilo. Nicméně, pokud tam budou nějaké jiné alternativy, které by byly pro Evropský parlament zajímavé, tak je samozřejmě uvítáme. No až se pustíme do práce, tak věřím, že mě celá skupina podpoří. Myslím si, že ten cíl máme společný, to znamená, chceme přinést investice, které přinesou růst a nová pracovní místa. Děkuji, říká pan předseda. Paní Skočitval, mohla byste stručně pohovořit k bodu jedna? Ano, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že nakonec budeme takovým dobrým párem, protože já budu um, také spolu s pravodajem vlastně na podobné téma, takže si myslím, že ustále jistě budeme dobře spolupracovat. Čili máme zde návrh opravného rozpočtu číslo 1 lomeno 2015. Na základě naší dohody o tom, že je zapotřebí poskytnout financování. Eh, máme zde tedy nový návrh eh, o Evropském fondu pro strategické investice. Chtěla bych navázat na jeden bod, o kterém hovořil Jose Manuel. Mm, hovořil o určitých alternativních návrzích. To znamená, odkud, eh, z, jak, z jakých jiných liní by se daly využít finance. Samozřejmě na to by musela být souhlas Evropského parlamentu a tak souhlas většiny na radě. Uh, a pokud by tam, myslím si, že by tam bylo dobré neměnit nic, co by vyžadovalo změnu víceletého finančního rámce, protože se těžko na radě dosáhne schody. Takže máme zde třeba zemědělství nebo něco. Pokud vás napadá čerpat peníze z takových liní, tak na to úplně zapomeňte. Je tam možná okruh jedna, tam jsou určité možnosti. Problém je, že pokud bychom hledali nějaké jiné možnosti, jiné alternativy, tak eh, by to vlastně vedlo eh, ke změnám čerpání v rozpočtu a vlastně ty změny by se přenášely z roku na rok. Pokud bychom třeba chtěli využít CEF, tak bychom mohli využít určitou marži, která tam je pro ten rok 2015. Ale eh, stejně si myslím, že by to nebylo dost peněz na ty záruky, protože hovoříme asi o miliardě eur a tam jsme velice eh, obezřetní. Čili existuje zde celá řada myšlenek, jak zlepšit fungování toho fondu. Budeme o tom hovořit. Některé z nich jsou opravdu úzce omezeny na ty otázky rozpočtu, takže nevím, zda dnes bude dostatek času o tom hovořit, ale mm, je zapotřebí, aby ta zpráva byla hotová do příštího měsíce. Děkuji. Vzhledem k tomu, že tento plán je zásadní pro potřeby rozvoje a růstu, měli bychom být schopni předvést, že Evropský parlament, Rada a Komise dokáží jednat rychle. Děkuji, pane předsedo. Místo předseda Katajnen byl pastor našeho výboru také jsme vedla debata během plenárního zasedání. Položili jsme celou řadu otázek a já si všímám, že jsme nedostali žádnou odpověď. Proto navrhuji, abychom vyplnili dotazník, který nám poslal sekretariát do dané lhuty a pak můžeme znovu položit otázky a doufat, že se dočkáme nějakých odpovědí. Jinak bude velice obtížné vypracovat legislativní návrh, pokud tedy nebudou dořešeny základní otázky. To je moje připomínka a jinak děkuji zpravodaji za úžasnou práci. Děkuji, já si uvědomuji, že je to naléhavá záležitost a proto chci uspořádat první mimořádné zasedání v pondělí večer ve Štrasburku s kolegy z Ekon. Toma, já vím, že vás tlačí čas a musíte brzy odejít. Můžete nám tedy říci, jak vy se díváte na pozměňující návrhy k víceletému finančnímu rámci? A omlouvám se také za to, že musím odejít eh, dřív. Takže velmi rychle. Došlo ke spoždění při hlasování o víceletém finančním rámci. A toto spoždění se týká zvláště všech fondů se sdíleným řízením, kde je třeba vypracovat operační programy. Tady došlo ke zdržení při validaci těchto programů a 13 z nich bylo odloženo do roku 2015, 47 eh, programů, které měly být schváleny do konce prosince. Tam tedy také to rozhodnutí o, o eh, distribuci eh, bylo odloženo na příští rok v souladu s článkem 19 VFR. A já vám na několika příkladech ukážu, o jak velký problém jde. 99 programů v České republiky je tímto problémem postiženo, 53,9 programů ze Spojeného království a 66 5,5 italských programů. To je jenom příklad. Tato revize probíhá se záměrem zabránit tomu, abychom přišli o prostředky. Já tedy jsem přesvědčena, že jde o čistě technickou revizi víceletého finančního rámce a proto si ani nemyslím, že bychom měli věci protahovat a komplikovat. Měli bychom postupovat co nejrychleji. A je tedy třeba vyřešit všechny ty věci. Nesmíme zapomínat na to, že prostřednictvím tohoto návrhu e, revize VFR e, nám znovu vzniká problém a s platbami. Protože pokud eh, odložíme výplatu prostředků, může dojít eh, k tomu, že se nakupí tyto požadavky a, a jejich velká část se přesune na rok 2018-2019. Promiňte, 2017-2018. Myslím, že tohle je dobrý příklad, na kterém můžeme eh, ukázat radě a komisi, že máme náš vlastní program, naše vlastní záměry, že nám také jde o revizi VFR. Na rozdíl od kolegu z EPP, kteří hovoří o střednědobém přeskumu, jiní hovoří o přeskumu hned po začátku funkčního období, Ať už je to jakkoliv, tuto revizi provést musíme a já si myslím, že tohle by byla dobrá příležitost pro parlament obecně, konkrétně pro tento výbor, organizovat práci mm, právě kolem této revize. Já nebudu opakovat to, co tu bylo řečeno, ale za prvé jde o tři typy programů, s různou mírou nasazení komise. Za prvé, jde o programy, které již byly analyzovány a akceptovány, to tedy není žádný problém, to jsou programy z roku 2014 a pravidlo N plus 3 platí pro tento typ programu. To znamená, jakmile program byl akceptován, platí pravidlo N plus 3 pro roky 2015, 16 a 17. Pak tu máme druhou skupinu programů, které ještě nebyly formálně akceptovány, ale jsou k tomu připravené. Ty jsme zdědili a ty automaticky budou převedeny do příštího roku, tedy 2015. A pravidlo N plus 3 pro ně také bude platit, ale od roku 2015 16, 17, 18. A pak je tu třetí skupina programů, které nebyly akceptovány v roce 2014 a tady vzniká nebezpečí, že o tyto prostředky přijdeme. Návrh tedy zní převést závazky z roku 2014 do roku 2015, tedy závazky, nikoli platby s výjimkou programů, ke kterým se vztahuje pravidlo N plus 2, to jsou ty programy zaměřené na azylovou problematiku. Tedy Fond pro eh, azyl a migraci a Fond pro interní bezpečnost. Tady je návrh převést eh, závazky do roku 2015, 16 a 17, ale musím vám připomenout, že k tomuto programu se eh, vztahuje pravidlo N plus 2, nikdy však neplatí v prvním roce. To znamená, že pokud tyto programy budou převedeny do roku 2015, pravidlo N plus 2 začíná platit v roce 2016 příští rok. Programy se sdíleným řízením eh, v 1A, které se přesunují z 2014 do roku 2015 s výjimkou nástrojů pro přeshraniční spolupráci a evropské sousedství, kde se tyto přesouvají z roku 2014 do roku 2017. A tady vzniká problém, jak spočítat pravidlo n plus 3. A já to tady schrnu, tohle je technický problém. Spolu zpravodaj se ptal, jaký dopad to bude mít na platby. Komise nám řekla, že formálně to nebude mít žádný přímý dopad na platby v tuto chvíli, ale tyto změny by měly být přesunuty do DAP 1, které bude součástí tohoto nařízení. To je tedy první prvek a bude to zahrnuto v rozpočtu na rok 2016. Je to tedy technické, ale má to dopad na rozpočet na roky 2015, 16 a 17 v případě tedy těch azylových programů. Děkuji. Děkuji za toto vysvětlení. Vaše zpráva bude hotová k 26. února a 11. března. Máme lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Hlasovat se bude 1. dubna. Vy jste se také zmínil o tom, Já bych si rád vzal slovo. Já jsem si vyslechl všechny příspěvky a vidím, že půjde o velmi technickou diskuzi, z čehož mám obavy, protože nesmíme ztrácet ze zřetele hlavní cíl, kterým je zaměstnanost a růst. Je pravda, že se tu opět bavíme o výdajích, ale musíme se zaměřit i na zdroje. Například je třeba rozhodnout jednou provždy o tom, že všechny pokuty uvalené na členský stát a že tedy takto získané prostředky půjdou přímo do evropského rozpočtu. O tom je třeba přesvědčit radu. A já tedy o tom hovořím i ve své zprávě o evropském semestru to, že najednou bereme prostředky vyčleněné na vědu a výzkum, ve mně budí obavy. Takhle se přece nevytvářejí podmínky pro zaměstnanost a růst. Ty peníze musíme najít někde jinde. My tedy odnímáme ten a přidáme 150, takhle by to mělo fungovat. Ještě stručně nechci k tomu dodávat víc jde o převody z programu 2014, které nebylo možné implementovat vzhledem ke spoždění operačních programů a VFR. Jediná pochybnost, kterou máme, se týká toho, jak tento převod 21 miliard euro z roku 2014 na rok 2015, případně 2016. Kolik z toho bude vyčleněno na platby závazků. Pokud to nebude převedeno, některé prostředky přejdou do DAP a bude z toho, budou z toho uhrazeny vzniklé dluhy, nicméně pořád máme 21 miliard nevyplacených a e, tím se tedy naše situace nějak nezlepšuje. A já se ptám, jaký to bude mít dopad na rozpočet 2015. My jsme slyšeli, že dojde ke zlepšení fungování evropské záruky pro mladé, ale ať už to bude jakkoliv, při, přispěje to pouze k platební krizi v roce 2015-2016. Proto je důležité, aby Evropská komise přišla s plánem, který tento problém s platbami vyřeší. Evidentně nedošlo k revizi VFR a pokud chceme měnit naše závazky, musíme navýšit objem plateb. Děkuji. Co se týká plateb, myslím si, že musíme být konzistentní a podnikat iniciativy tak, abychom radu donutili k tomu, aby byla aktivní v vypořádání stále ještě nesplacených plateb, protože jde hlavně o důvěru. Pokud někdo zkrátka neplatí, tak je to problém. A účastníci těchto fondů musí mít záruku, že ty fondy, respektive peníze v nich budou skutečně disponibilní, pakliže budou zapotřebí. Komise musí splatit všechny ty účty, které se jí hromadí na stole. Eh, já nevím, máme už tu pana Montyho? Aha, on přijde až za několik minut. Takže eh, toto pak ještě probereme v příští debatě. Nicméně vítám zde pana Lamasura, který právě přišel. My jsme si již vyslechli pana Albrichta, paní Toma a další. Má někdo nějaké připomínky? Je jasné, že e, toto bude e, velmi stručná výměna názoru, e, zatím tedy se nikdo o slovo vyloženě nehlásí. Oui, on va, Dobrá, tak si uděláme malinkatou přestávku a na chvíli odročíme schůzi. Des rapports relatifs au fonds d'ajustement à la globalisation. A e, nebo bychom mohli... Ne, ne, ne, nebudeme, nebudeme začínat globalizační fond, počkáme na pana Montyho.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 A velmi rád zde pak vítám pana profesora Mario Monti, který přišel, aby nám představil základní prvky nové zprávy, kterou chodou okolností dnes již představoval na konferenci předsedů. Jde o práci skupiny na vysoké úrovni k otázce vlastních zdrojů. Snažíme se zjistit, jakým způsobem bychom mohli Evropské unii dodat nové vlastní prostředky. Vítáme zde rovněž také pana Lamasura, pana Kalfina a pana Ferhovštáda. který tedy pan Ferhofstadt je eh, zaseknutý v zácpě a přidá se k nám zhruba v 10 hodin. Rád bych podtrhl velice důležitou roli této skupiny na vysoké úrovni, zejména pro práci Evropského parlamentu. Protože V den, kdy eh, k této otázce vydá parlament svůj formální souhlas, se eh, otázka vlastních prostředků institucionalizuje a tím pádem nebudeme od té chvíle hovořit striktně už jenom o výdajích Evropské unie, ale budeme hovořit také o příjmech zdaní občanů EU. V současné době se soustředíme zejména na otázku plateb, hlavně na otázku nevyřízených plateb, což je otázka v komisi jistě velmi problematická. Jsou to často peníze, které mají sloužit na překonávání vážných problémů v oblasti hospodářské soutěže a konkurenceschopnosti. Proto ta práce, kterou eh, provádíte, je pro nás extrémně důležitá. Teď již ode mě dostanete slovo, my se na toto slyšení skutečně napjatě těšíme. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, dámy a pánové, členové rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Toto je velice důležitý okamžik jak pro mne, tak pro celou naší skupinu, které mám tu čest předsedat. Mám možnost vystoupit ve vašem výboru a rád bych to využil k tomu, eh, že bych zdůraznil, že Evropský parlament a konkrétně tento výbor pro rozpočet získali zvlášť důležitou roli v této diskusi o finančních prostředcích Evropské unie. Pokud eh, dovolíte, řekl bych dokonce, že toto je samotný motor EU. Právě vy jste jádrem dalšího rozvoje EU a jste velice důležitým orgánem, který zajišťuje propojení všech ostatních politik EU a zároveň jste tím finančním hybatelem zde v EU. E, vážení kolegové, jsem velmi rád, že mám tuto možnost dnes zde s vámi na toto téma diskutovat. Co se týká jednání o výročním rozpočtu na rok 2014-2015 a e, té dohody na poslední chvíli v prosinci, myslím si, že teď nastává dobrá příležitost podívat se na strukturálnější a dlouhodobější rozpočtové výzvy. Jak víte, měl jsem již příležitost diskutovat na začátku ledna eh, tuto otázku s konferencí předsedů a představit první hodnocení skupiny na vysoké úrovni o eh, vlastních zdrojích. Přičemž reakce na toto téma byly velmi dobré. Doufám, že dnešní diskuse nám umožní zajít ještě dále. Jakožto poslanci rozpočtového výboru jste právě vy klíčovými aktéry v rozpravě o financování rozpočtu EU a právě vy jste konzistentně prosazovali zásadní reformy systému vlastních zdrojů EU. Já osobně považuji za zásadní, abyste i nadále byli informováni a zapojeni ve všech krocích práce této skupiny. Všichni známe, jak náročné je provádět eh, jakoukoliv reformu, která vyžaduje jednomyslnost ze strany členských států, a právě pouze tím, že toto téma zachováme vysoko na, našem, na naší politické agendě, jedině tak se nám podaří dosáhnout skutečných změn. Tím pádem doufám, že první hodnocení, které vám dnes představím, pro vás bude zajímavé. A e, klidně jej můžete použít jako nástroj pro další diskusy. Nic víc, nic míň. Může to být i referenčním bodem ve vašich rozpravách. A proto, když mi dovolíte, rád bych teď schrnul hlavní události roku 2014 a představil bych také schrnutí toho, jaké je naše prvotní hodnocení. A na tomto základu poté můžeme dále diskutovat svá stanoviska a možný další postup. Samozřejmě si velmi rád vyslechnu i cokoliv, co mi vy budete chtít říct, co se týká dalších kroků. Naše skupina, jak víte, zahájila činnost na jaře 2014, jakmile došlo k určení tří jejich členů ze strany parlamentu, rady a komise a e, jakmile došlo k společnému jmenování předsedy této skupiny, což je čest, která připadla mně. Naše skupina provádí práci v duchu dobré vůle, spolupráce a angažovanosti, a to i přes institucionální změny, ke kterým v roce 2014 došlo. V prosinci 2014, poté co oficiálně zahájila činnost komise eh, Jean-Claude Junckera, se naše skupina setkala v novém složení a odsouhlasila vlastně v, v tu samou chvíli svůj první veřejný výstup. Tyto diskuse byly vždy velmi produktivní a kolegiální, nicméně naše pozice nejsou přitom zcela homogenní. Zkušenosti a stanoviska členů naší skupiny eh, rovněž reflektují a reflektovat mají celou širokou škálu zájmů rozpočtových aktérů. A vy jistě velmi dobře víte, jak rozdílné tyto názory mohou být. Tato konstruktivní rozmanitost je však nutná, protože se nelze těmto rozdílným zájmům vyhýbat. Je naopak potřeba je konfrontovat, tak aby naše práce byla relevantní a aby mohla generovat eh, smysluplná doporučení. Tato skupina na vysoké úrovni představila svou první hodnotící zprávu ještě před koncem roku 2014 tak, jak bylo předpokládáno ve společném prohlášení o vlastních zdrojích z listopadu 2013. Ten, aby se tak řeklo, což byl ten, aby se tak řeklo, rodný list naší skupiny. Eh, tato zpráva byla zároveň představena předsedovi parlamentu, rady a komise 17. prosince a byla vydána i na internetu v ten samý den. V této zprávě si myslíme, že jsme velmi dobře našli rovnováhu pro toto prvotní hodnocení. které jednak muselo být i velmi rázným, důrazným dokumentem, co se týká analýzy stávajícího systému. A jednak se muselo jednat o upřímný dokument, který by se vyhýbal jakémukoliv naznačování možných změn daného eh, systému. Nám připadalo zkrátka lepší se od té situace jaksi vzdálit, udělat si odstup a odpojit od sebe tu analytickou a tu diagnostickou část, co se týká Eh, stávajícího systému a toho, co přijde dál. Tedy eh, jakákoliv identifikace návrhů, které by pak byly předány všem třem evropským institucím. No a eh, kolegové, jak v té první verzi té skupiny, tak v té druhé verzi té skupiny, Eh, jsou, ti kolegové za Evropský parlament jsou vám jistě velmi známí a společně jsme se velmi pečlivě snažili tuto organizaci naší práce sami neporušovat. I kdybychom, pane předsedo, třeba již měli určité jasné nápady eh, na téma, jak změnit stávající systém, tak eh, kdybychom tyto myšlenky nějakým způsobem již externalizovali, já neříkám, že už se sformulovaly ty nápady, tak ten dokument by možná byl zajímavější, asi by byl o něco více sexy než ten dokument, jak je teď. Ale na druhou stranu by nutně vyvolal zavádějící představy, protože někdo, kdo vnímá slabiny stávajícího systému, ale nelíbily by se mu ty myšlenky, které bychom možná byli navrhli my a které dost možná určitým způsobem v některé fázi tohoto postupu v budoucnu publikujeme. Ale když by se mu nelíbily v, tu, v této fázi, tak ta daná instituce, ta daná osoba by se naopak chtěla vymezit vůči třeba i těm slabinám stávajícího systému, právě protože by se jim nelíbily ty následné další kroky. My, jinými slovy, chceme podporovat všeobecný přístup přeskumu bez předsudků ze strany všech zúčastněných stran, co se týká analýzy stávajícího systému. A snažíme se, aby, aby se tak řeklo, naše mysl byla tabula ráza, co se týká dalších možných kroků. Rád bych zdůraznil jednu konkrétní věc, eh, která platí pro tuto instituci a pro tento konkrétní výbor. To hodnocení, ke kterému jsme došli, co se týká stávajícího systému, a není to hodnocení příliš benevolentní, toho jste si možná všimli, je to však hodnocení jednomyslné, Tedy všichni členové naší skupiny bez výjimky po důkladných diskusích toto hodnocení podporují. A jen tak mimochodem, to zahrnuje i ty tři členy skupiny ze strany rady. Takže ten dokument je předběžný, ano, je hodně šedý, ovšem ten politický význam toho, že ten dokument byl jednomyslně schválen, sám o sobě znamená, že jsme se na té pomyslné cestě dostali zase o krok dál, než jsme byli v minulosti. My se eh, vyhýbáme jakýmkoliv provokacím nebo, nebo zaujatostem, protože víme, že potřebujeme eh, na palubě v uvozovkách všechny zúčastněné strany, pakliže tady skutečně chceme systém vlastních zdrojů reformovat. Eh, jak víte, toto je oblast, kde se legislativa musí odsouhlasit jednomyslností, což vyžaduje ratifikaci ze strany členských států a vyžaduje to také souhlas Evropského parlamentu pro prováděcí nařízení. Ale velice jasně formulujeme, jak doufáme, to, co podle našeho názoru je špatně s tím stávajícím systémem a e, těmto slabinám pak věnujeme ještě separátní část naší analýzy. Dovolte mi teď velmi rychle projít e, obsah té první hodnotící zprávy. Tato zpráva je odrazovým můstkem pro naši práci v roce 2015 i v roce 2016. Začínáme tím, že popisujeme stávající rozpočtový systém v EU, což zakládáme zejména v podstatě na tom, co chápeme jako národní příspěvky, spíš než jako skutečné vlastní zdroje. Tím odkazuji na to, že zhruba 80 příjmů rozpočtu se stává z přímých příspěvků z národních rozpočtů členských států. 83 to bylo v roce 2013. A to buď v podobě národních příspěvků, které jsou vypočítány na základě HNI, anebo v podobě e, procentního podílu e, základu DPH. To nebylo vždy tak. Eh, složení vlastních zdrojů se významným způsobem v průběhu let změnilo a právě toto je důvodem, proč jsou rozpočtová vyjednávání mezi členskými státy tak trpká a tak složitá, se stále větším zaměřením na tento superficiální pojem eh, těch takzvaných čistých, té takzvané čisté rovnováhy. Jinými slovy, kdo je čistý pláce, kdo je čistý příjemce. Já jsem měl zhruba před dvěma lety příležitost eh, tehdy jako člen Evropské rady vidět ehm, skutečně z první ruky tu samotnou podstatu těchto vyjednávání a rozhodně to eh, není, aby se tak řeklo, žádný high point, eh, žádný skvost politiky v evropských institucích nebo v jejich institucionálním životě. A jsem přesvědčen, že vnímání v myslích našich občanů toho, co eh, ta zvláštní Evropská unie vlastně musí znamenat, se těmito jednáními nijak nevylepšuje, abych tak řekl. ta vyjednávání rozhodně ne, nebyla příjemná. Naše zpráva nicméně reflektuje nejnovější snahy v této oblasti a zejména dvě poslední snahy e, během vyjednávání e, rozpočtu na období 2007, 2013 a 2014, 2020. Konstatujeme, že tato vyjednávání nedokázala reformovat systém ve, své, v jeho podstatě a znamenala pouze drobné změny. Abychom se však připravili na podstatnější práci, která nás čeká, zabývá se tato zpráva také metodologickými otázkami, jako jsou například kritéria pro solidní systém vlastních zdrojů a širšími kontextuálními otázkami, které je potřeba nejprve přeskoumat do větší hloubky, abychom připravili podmínky pro zavedení nové reformy mezi kritérii, která eh, by měla být naplněna tak, abychom dokázali vytvořit dobře fungující systém vlastních zdrojů, se objevuje například pojem spravedlnosti, eh, který si bude vyžadovat eh, zvláštní pozornost, protože má tolik různých facet a různých dimenzí a propojuje se k tak, s takovými zásadními distribučními otázkami, a rozpočtovou rovnováhou, že si tuto e, pozornost zkrátka za, zaslouží. Je to proces také politicky velmi nabitý a často kvůli němu dochází k nedorozuměním. Stručně řečeno, zkrátka, tato první zpráva uznává, že máme celou řadu významných překážek pro reformu stávajícího systému, což vás jistě nikoho nepřekvapí, ale zároveň také umožňuje reflexy na téma, jak najít konkrétní odpovědi založené na nejrůznějších konkrétních kritériích, která nám pak ulehčí do budoucna další rozhodování. Tato kritéria pak budou založena na širší debatě, která bude zahrnovat hospodářské, rozpočtové, institucionální a politické aspekty. Naše tentativní závěry v této fázi jsou, že Není možné se pouze zaměřovat na různé potenciální vlastní zdroje technicky vzato tím, že bychom je izolovali od širšího kontextu. Zároveň je však potřeba zohlednit zde působící síly, které mohou vysvětlit, proč daná reforma buď selže, anebo uspěje. Tedy ve stručnosti bude potřeba zaměřit se na politiku, a to komplexním způsobem ze všech možných hledisek. Předpokládám, že jste e, četli i ty jednotlivé otázky, které v té analýze zmiňujeme. E, rád bych poznamenal, že nalezení odpovědí na tyto otázky bude jistě společným úkolem, zejména proto, že mnoho těch otázek se dotýká i institucionálních kompetencí EU. Na závěr, pane předsedo, mi dovolte říci tolik. E, jak vypadá institucionální spolupráce a jak bude vypadat do budoucna? Jak si jistě vzpomínáte, rozhodnutí o vytvoření této pracovní skupiny na vysoké úrovni padlo v samotném závěru vyjednávání o víceletém finančním rámci na období 2014 až 2020. Díky vaší kontinuální podpoře za účelem prohloubit naše reflexe a poskytnout eh, do této debaty další vstupy o financování rozpočtu EU. Ta skupina, které mám tu čest předsedat, je z mé strany vnímána jako takový živější pohřeb, řekněme. Věřte mi, e, neříkám to z nějakých nekrofilních důvodů, ale říkám to naopak s optimismem. Protože tradiční finální cíl takovýchto odvážných návrhů v evropském společenství většinou, jak všichni víme, bývá takový ten veliký pomyslný odpadní koš, kam odhazujeme eh, počmárané papíry. byla to právě ta skvělá myšlenka Evropského parlamentu a klíčových osobností v něm, která donutila nás, já si myslím, že jsem tehdy ještě byl stále ještě v Evropské radě, zabývat se touto otázkou jaksi vážněji a zahájit tento proces. Ono není tak důležité mít nějakou skupinu, ono běžně se vytvářejí skupiny na nejrůznější témata. Eh, často se využívají pracovní skupiny k zamlžení nejrůznějších témat, ale já si myslím, že v této, v této konkrétní souvislosti byl ten instinkt správný, protože alternativou bylo, že se ta reforma vlastních zdrojů zapomene při nejmenším na sedm dalších let, což je velmi pohodlné období, protože pak už se většina z nás o ten, tu, tu věc nemusí vůbec starat. Takže rád bych takto jak si intelektuálně to poblahopřál těm, kteří prosadili tuto myšlenku. E, byť tedy já jsem jednou z hlavních obětí e, té myšlenky jako takové. To vše nám ukazuje, že vyjednavači si uvědomují, že příjmová stránka eh, v rozpočtu EU je stále, jak se říká, unfinished business, tedy stále nedokončena, a že je to zároveň téma, které nám pomůže vyřešit eh, jednu z největších výzev evropského rozpočtu a plně uplatní jeho potenciál. Většina frakcí v Evropském parlamentu sdílejí toto hodnocení, tedy, že potenciál evropského rozpočtu na podporu naší společné politiky a na přivedení přidané hodnoty výdajů EU je stále ještě suboptimální. Samozřejmě se teď budu těšit na vaše názory, jak tento systém lze zlepšit, tedy reformou na straně systému vlastních prostředků. A připomněl bych, že eh, naše společná deklarace vyzývá po interinstitucionální konferenci společně s národními parlamenty, což eh, byla svým způsobem, eh, způsobem dosti přelomová myšlenka, protože národní parlamenty alespoň na papíře jsou ve finále tím konečným suverénním orgánem, který rozhodne o života schopnosti vlastních zdrojů. Oni si čas od času národní parlamenty uvědomí, že sice jsou, ale vlastně nejsou, e, což je e, poměrně zajímavý psychologický kontext – ale um, národní parlamenty, a to je pravda, mají málo kdy příležitost diskutovat o těchto otázkách do hloubky. Ratifikace tohoto rozhodnutí jako taková je um, tak spíše technické rozhodnutí a jako takové nepovede vůbec k žádným změnám. Takže konference v roce 2016 mezi tímto a národními parlamenty by měla představovat příležitost provést na toto téma skutečnou debatu. Rozhodně to nebude jednoduché pro žádnou zúčastněnou stranu, ale takováto reálná debata v rámci reálného demokratického parlamentního systému. Pro tuto debatu je důležité načasování. My si myslíme, že by měla proběhnout ještě před zveřejněním závěrečné zprávy a doporučení naší skupiny. Národní parlamenty by neměli pouze vzít na vědomí eh, tato doporučení skupiny na vysoké úrovni, eh, kterou eh, si vytvořily evropské instituce, ale měli by tedy národní parlamenty se na těchto doporučeních přímo podílet. Takže můj nápad je takový, že by tato konference měla proběhnout, až už budeme mít dost jasnou předběžnou představu toho, kam vlastně směřujeme, ale kdy budeme stále ještě ve fázi, kdy bude možné stále do tohoto dokumentu začlenit eh, třeba i významnější změny, tak abychom mohli zohlednit ehm, i ty důraznější návrhy národních parlamentů. Naše skupina si naplánuje práci tak, abychom na tuto meziparlamentní konferenci byli dobře před, připraveni, ačkoliv tedy hlavními aktéry zde bude Evropská unie, ale nikoli my. Evropský parlament má samozřejmě velké zkušenosti s různými meziparlamentními konferencemi, přičemž jsem pro tento nápad obdržel v lednu od konference předsedů vřelou podporu, byla mi přislíbená eh, i pomoc sekretariátu s organizováním této konference. No a nakonec mi dovolte ještě jednu poznámku od srdce, pane předsedo. Rád bych vám všem srdečně poděkoval. Zejména bych chtěl poděkovat tedy členům eh, té skupiny, které předsedám, kteří mi byli takto dáni k dispozici Evropským parlamentem. A to tedy jmenovitě děkuji panu Lamasurovi, panu Ferhovštádovi a panu Kalfinovi. A chtěl bych také říci, že jsem velmi vděčný těm, kteří rozhodli v tomto parlamentu, že přes určitý vývoj eh, vztahů mezi nimi tyto tři osobnosti nadále mohly takto významným způsobem přispívat k naší práci. Děkuji vám za pozornost. Merci, monsieur le président. No, děkujeme, pane předsedo. Děkujeme, děkujeme za tuto prezentaci o té předběžné verzi zprávy. Víme, že tedy musíte postupovat obezřetně ve svém úsilí a to asi nepochybně bude jeden z takových největších potíží, protože oblast stanění je poměrně citlivá. Je to vlastně i Hmm, částečně problém pro parlament. A až Evropský parlament schválí nějaký nový způsob zdanění, tak eh, spíše tedy eh, je to tak, že vlastně všichni chtějí více daní, ale zároveň chtějí menší daňovou zátěž pro přímo ty daňové poplatníky, takže vždycky těžké najít rovnováhu. Děkujeme ještě jednou za tuto prezentaci. Je to zatím tedy zatím předběžná zpráva. Chci vás ujistit, že stojíme za vámi a že také tedy respektujeme eh, vaši autoritu i tito tři, i těmto, i vašim třem kolegům, kteří jsou přítomní. Možná bychom jim mohli dát slovo, takže nejprve pan Lamasur. Děkuji, pane předsedo. No, samozřejmě plně podporujeme analýzu kterou tak eh, pěkně vysvětlil náš pan předseda, pan Monty. Eh, myslíme si, že opravdu eh, na jejich bedrech spočívá velká odpovědnost. Hovořil ve své prezentaci o tom, že toto téma je vlastně politicky odsouzeno téměř odsouzeno k neúspěchu, ale zároveň se musíme eh, přesto mm, se musíme pokusit, abychom to zrealizovali. Takže je to vlastně téměř nemožné, ale musíme se pokusit o nemožné. A tento výbor sám dobře ví, jak je to důležité téma. Máme zde veřejné mínění a eh, také vlády, které vlastně si nejsou přesně vědomy toho, jak ta situace vypadá Není žádná nová politická koncepce ani iniciativa nemůže být financována. Pokud tedy ten rozpočet nebude nějakým způsobem nově vyřešen, máme teď z těch 25 miliard eur, které tam ještě nebyly splaceny, musíme najít nové způsoby, jak financovat evropské politiky. A mm, je to důležité E, i pro evropské podniky, pro celou evropskou podnikatelskou sféru. E, je důležité i sledovat tu situaci na finančních trzích. Je to všechno zásadní pro budoucnost Evropské unie, aby tedy nedošlo k úplnému zániku, k úplné smrti. A pak chci říct jeden druhý komentář, o kterém hovořil i pan Monty. Ehm, je důležité, aby všichni členové této skupiny také spolupracovali s Evropským parlamentem a s radou, abyste vlastně, abychom byli také podpořeni parlamentem a radou. Vzpomínám si na situaci v roce 2006, když chceme budovat Evropu, tak musíme být velice trpěliví. Pan Levandovský byl tehdy předsedou našeho výboru, pak je tady ještě paní Pirke. Já jsem tehdy byl zpravodaj Pan Janoš Levandovský odešel z našeho výboru a stal se komisařem. Tehdy jsme navrhovali určité reformní kroky a ty jsou vlastně dnes základem stávající práce. A je velice důležité všechno toto mít na mysli. No a náš výbor by také měl mm, vzít v úvahu to, že ta ta diagnoza té situace, i ty naše návrhy, které jsme přednesli v různých usneseních Evropského parlamentu, také byly jaksi začleněny do, toho první, do té první předběžné zprávy, když jsme tedy dělali jakousi inventuru těch původních návrhů. Pan Monty také hovořil o zástupcích dalších institucí, zejména hovořil o radě. A je důležité, aby oni také uznali to, že ten systém má určité chyby, že ten systém je netransparentní, nedemokratický a že jak Evropský parlament, tak i vnitrostátní parlamenty tedy mají určitou debatu eh, o tom, jak má být ten rozpočet eh, naplňován, ale vlastně nesplně to ty demokratické standardy. Takže máme zde určité návrhy, zatím všechny ty návrhy nejsou ještě efektivní, nebo ten systém nefunguje efektivně, protože nemáme dost eh, financí, které by tam měly být. Takže v tom prvním hodnocení eh, jsme sepsali to, že vlastně je důležité, aby tam tedy byl určitý systém spravedlnosti, aby to bylo fair pro ty bohatší země i pro ty chudší země. Zatím je to tak, že ty chudší země získávají vlastně menší podíl rozpočtu než ty bohatší země. Jak je to možné? No, protože je zde určité, určitá ignorance toho problému. Nikdo vlastně o tom příliš neví, ani vnitrostátní parlamenty o tom příliš neví. A já bych chtěl ještě dodat jeden komentář. A chtěl bych říct, že dokonce ani ministři financí se vlastně úplně neuvědomují tento problém. Mm, to jsou takové věci, vlastně, které se které by tedy měly být nějakým způsobem dořešeny, nějakým rozumným způsobem. My jsme se setkali už téměř se všemi zástupci vnitrostátních, tedy se zástupci téměř všech vnitrostátních parlamentů a budeme se s nimi dále setkávat, jak také navrhuje pan Monty. Chtěli bychom navrhnout jednoduchý systém, který bude jasně vyvážen, bude tam eh, jasná vyváženost eh, <clears throat> mezi vládou, mezi občany. Chceme být také rozpočtově neutrální a zcela jistě nechceme eh, nějaké další daňové zatížení daňových poplatníků. Také je možné otázka smluv. Máme se zatím to, že, fiskální, že, že státy jsou tedy fiskálně svrchované. <clears throat> Nicméně pokud by došlo k určité politickému rozhodnutí, mm, aby se ty příjmy braly ještě z nějakých jiných zdrojů, tak by tam byl určitý manevrovací prostor. Ale nechceme, aby došlo k přenosu fiskální svrchovanosti na společenství. hovoříme o tom, že ten rozpočet by vlastně měl zůstat zhruba stejně velký, i když v dlouhodobém pohledu bychom ho chtěli navýšit, ale musíme zaručit to, že ty zdroje, které potřebujeme, budou v souladu s požadavky evropských politik. Takže zatím ten návrh vypadá uspokojivě. Co se týče harmonogramu, tak když to, to vlastně už o tom hovořil pan Předseda pan Monty, že tady Děkuji, říká pan předseda. Já jsem rád, že pan Ferovštát eh, se sem dostal do parlamentu i přes dopravní zácpu, která je teď v Bruselu. A ještě říkám, eh, dávám slovo panu Kalfinovi, to se k tomu také chce vyjádřit. Ano, děkuji, budu stručný. Vlastně navážu na to, co právě říkal kolega. Chtěl bych nejprve velice poděkovat našemu předsedovi, panu Montimu, za to, jak dobře vede tuto skupinu, která mm, řeší citlivé téma. Vůbec i to, že se zde vši, že se panuje dohoda o tom, že se má diskutovat o tom rozpočtu, to je velice důležitý krok, ale zatím to nestačí. Vidíme, uvědomujeme si, že jste problém a to vlastně také bylo účelem té první zprávy, identifikovat problém. Existuje zde problém, je systematický, e, také má dopady, vytváří potom určitá fiskální napětí v rozpočtu, také se vytváří problémy, e, které brání e, hladkému fungování evropských politik. A ten stávající systém není ani demokratický, ani transparentní. O tom hovoří tato první zpráva. No a dalším krokem bude, jak ten problém, který jsme identifikovali, vyřešit. A na tom ještě musíme přemýšlet. Už eh, pan Lamasur už hovořil o tom, že nechce snižovat autonomii a fiskální svrchovanost členských států. E také nechtějí ani dále, nebo nechceme ani dále zatěžovat daňové poplatníky. Čili chceme, aby rozpočet byl autonomnější, ale zároveň chceme zachovat rozhodující, rozhodovací pravomoci členských států. Mm, chceme, aby ten evropský rozpočet nakonec méně zatěžoval rozpočty členských států. Máme zde také evropský semestr. Nejsem si úplně jist, jestli to rozhodnutí o něm je dobré a vůbec eh, to vlastně také přináší další zatížení eh, rozpočtu členských států. Čili opravdu každé euro, které odchází z národních rozpočtů, se mm, jak si několikrát obrací v dlaně těch eh, vnitrostátních eh, rozpočtových orgánů. Eh, je to pocitováno. Takže ta rozhodnutí nebo ta řešení budou ještě různá, ale zcela jistě budou respektovat autonomii a svrchovanost členských států. Dále je také důležité, abychom eh, do toho všeho zapojili a abychom si získali i další instituce. Rada souhlasila s tím, že bude tato skupina na vysoké úrovni zřízená. Nebylo to tedy úplně snadné, byl to vlastně, bylo to součást určitého rozhodnutí, které bylo navázáno na stávající víceletý finanční rám. Rada tam má také své zástupce, jsou výborní, ale teď je důležité, aby se ta diskuse se všemi argumenty přesunula i do vnitrostátních parlamentů, aby se do ní zapojily také vlády jednotlivých členských států. My můžeme představit různé argumenty, různé alternativy, různé koncepce, různá, různé návrhy, řešení. Můžeme o tom také diskutovat s Evropským parlamentem, s radou, ale pak nakonec vlastně ta diskuse se musí přesunout do jednotlivých členských států, musíme do toho zapojit vnitrostátní parlamenty a vlády, protože jinak ten e, systémový problém rozpočtu se může přetavit v politický problém, který e, pak e, bude mít velké dopady na Evropskou unii a na její politiky. Děkuji. Euh, Děkuji, ano. Přesně tak. Musíme posílit vztahy mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. A to bude i obsahem parlamentní konference pan Frohstadt. Děkuji, jenom velmi stručně, vzhledem k tomu, že můžu pouze podpořit to, co tu právě řekl pan Lamazur. Doufám, že pan Monti se setká se stejně entuziastickým přijetím i na Koreperu v průběhu dnešního dne, protože tam tady je ten problém. Já doufám, že tady přežijete i toto daleko nebezpečnější jednání. První zpráva skupiny na vysoké úrovni v podstatě opakuje analýzu, kterou provedla komise a parlament už několikrát. A druhé stádium bude samozřejmě mnohem obtížnější, protože v té druhé zprávě už bude třeba učinit rozhodnutí a říci jasně, že takové a takové zdroje jsou třeba pro financování Evropské unie do budoucna. je třeba odstranit eh, systém, který, nebo změnit systém, který máme dnes, který má více než 15 letou historii. který se táhnou už od 80. let, kdy tedy došlo k změnám pod vlivem tlaku Spojeného království. Navíc tu máme nyní novou problematiku DPH a možnost přijímat nová opatření, která pět, před 30, 35 lety nebyla možná. Samozřejmě je to i otázka statistického ošetření, ale já si myslím, že teď je vlastně prostor pro to, abychom začali opravdu pracovat. Myslím, že pan Monty si to velmi dobře uvědomuje a nacházíme se ve stádiu, ve kterém je třeba učinit některá nepopulární rozhodnutí, ale zástupci rady a komise jsou ochotni s námi spolupracovat tato zpráva není ničím novým, pan Lamasur si jistě dobře vzpomíná na to, že něco podobného jsme vypracovávali už v minulosti, tehdy však z toho nebyly odvozeny žádné závěry. Tohle je ovšem něco jiného, tohle je společný dokument všech tří institucí a to bych rád zdůraznil. Děkuji, říká pan předseda. Myslím si, že je to otázka selského rozumu, vytvořit nejprve solidní základ. A nyní tedy dám slovo dvěma stálým zpravodajům. Pan Levandovský, děkuji. Je mi potěšením vidět entuziasmus pana Monteho. A je to také taková spravedlnost v tom smyslu, že pan Lamasur je členem skupiny, vzhledem k tomu, že odjak živa byl eh, hlasitým proponentem nutnosti reform eh, i té důležitosti těch víceletých vyjednávání, jak upozornil pan Frohstadt. Ta zpráva, kterou máme před sebou, je dobrým obrázkem a reality, což není úplně pouzbudivé jak řekl i pan Monty ve svém úvodu. My jsme se opravdu daleko odchýlili od původního návrhu, který jsme měli na stole od roku 2011. To šlo k takovému evolučnímu přesunu v přístupu k výdajům, ale i k příjmům. Máme dva Nové zdroje mezi ně patří DPH a také daň z finančních transakcí. To by mohlo zjednodušit systém, protože by docházelo k každoročním korekcím jednorázových sum, ale pak je tu také ten problém, to fiasko, eh, totiž tedy ta sporná otázka daně z finančních eh, transakcí, která má 11 tedy proponentů, ale také je přijímána sporně. Teď je otázka, jak to prosadit eh, protože to souvisí i s problematikou fiskální politiky jednotlivých států a je to také problém s tím, fungováním finančních trhů z tohoto hlediska. Zpráva správně zasazuje věci do kontextu. Tady máme příležitost, ale i překážky. Tedy toto reformní úsilí by mělo jít ruku v ruce s posílením důvěry v evropské instituce a posílením důležit, vnímání důležitosti evropského rozpočtu. Politika eh, je také založena na tom, jak je vnímána. A výsledky eurovoleb v tomto ohledu nejsou příliš povzbudivé. Eh, takže já vám přeju hodně štěstí. Eh, revize víceletého finančního rámce je tedy pro parlament významnou příležitostí zapojit se do hry. Děkuji. A tedy druhý spoluspravodaj. Děkuji. Pan Monty řekl úvodem, že dokument, který je výsledkem práce skupiny, je tedy formulován ostře. A já jsem si zprávu důkladně přečetl, ovšem je to tedy myšlenkově velmi náročné, ačkoliv je to dobře strukturované já jsem také tedy proponentem myšlenky vlastních zdrojů, ale nejsem si úplně jist, že realita, tak jak si ji představujeme nyní, zůstane stejná i do budoucna. Jakmile na půdě rady proběhne diskuze mezi těmi, kteří chtějí víc peněz pro Evropskou unii a mezi těmi, kdo chtějí méně, bude třeba najít kompromis. A někteří lidé aby spokojeně navyšovali vlastní zdroje, v jiných to budí obavy. Já tedy myslím, že pokud zahájíme debatu o vlastních zdrojích, musíme si uvědomit, že to bude mít dopad na průběh parlamentních diskuzí i mezi námi. máme úplný konsenzus ve chvíli, kdy žádáme víc peněz od rady, ale teď si eh, musíme položit otázku, co opravdu můžeme chtít po našich občanech a o jaké druhy zdrojů půjde. Pokud jde o pana Monteho, mám tři otázky. Za prvé, pokud jsem správně pochopil zprávu, některé otázky bude řešit expertní skupina, to je uvedeno na stránce 32. Tam je tedy výčet těch závažných otázek, které hodláte klást eh, expertní skupině a mně se zdá, že celá řada z těchto otázek nejsou otázkami odborné povahy, ale spíše politické volby. A proto tedy eh, se ptám, proč zrovna tyhle otázky chcete klást expertům, vzhledem k tomu, že jsou to více věci politické povahy. Nevím, co čekáte, že vám na to experti odpovědí. A pak je to další otázka, kterou otevřeně řešíte v dokumentu. Skutečnost, že doposud nemáme žádné odpovědi nebo výsledky, pokud jde o vlastní zdroje. Důvodem je tedy neochota rady odpovídat na naše otázky. Vy tu ale také mm, hovoříte o nedostatku podpory ze strany veřejnosti. Neodpovídáte však na otázku, jak získat podporu veřejnosti. Vy kladete důraz na kontext, ale řekněte mi, jakou strategii by bylo možné aplikovat v případě, že členské státy budou váhat. Jak tedy získat veřejnou podporu pro reformy, které chceme prosadit. Jedině tak eh, tedy můžeme mít opravdu kvalitní výsledek. A třetí otázka je k vašim závěrům. Je to na straně 36. Je věta, která mě trochu zarazila. Říkáte, zlepšení současného systému spočívá v reformě toho, jak jsou financovány politiky a pak tu tedy vysvětlujete některé příklady, hovoříte o modifikacích a nebo bude třeba reformovat i politiky, které byly přijaty kontextu víceletého finančního rámce. A já se ptám, jak daleko jste ochoten zajít? Pokud se vydáme touto cestou, tak už nehovoříme pouze o vlastních zdrojích, ale začínáme řešit i jiné záležitosti. Začínáme řešit přímo modus operandi a náplň některých evropských politik. Jste opravdu připraven zajít tak daleko, nebo je to jenom retorická otázka? Máte nějakou konkrétní představu, jak postupovat v rámci otázek, které kladete? Děkuji. Říká pan předseda a nyní dám slovo komukoliv, kdo se chce přihlásit do diskuze. Děkuji, pan předseda. A děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Montimu za analýzy které jsou velmi výstižné v tomto dokumentu, vystihly opravdovou podstatu problému. Víme, že Evropská unie dnes nemá dost rozpočtových prostředků na plnění svých strategií a pan Monty správně řekl, že jednání kolem rozpočtu jsou velmi komplikovaná. To by jistě mohla potvrdit i paní zpravodajka a další, vzhledem k tomu, že se jednalo 40 dní, než se podařilo dospět k nějakým závěrům. I přesto Evropská unie nedokáže pokrýt závazky, které vyplývají z Lisabonské smlouvy. Včera a předevčírem jsme měli řadu setkání se zástupci národních parlamentů a francouzští starostové, eh, zástupci ze Španělska, Portugalska, se stěžovali na to, že několik let nedostali prostředky a museli si brát úvěry na to, aby naplnili eh, své závazky. Proto je důležité mít takový evropský rozpočet, který generuje dost prostředků na to, abychom naplnili naše cíle, aniž by to znamenalo větší zátěž pro daňové poplatníky Evropské unie, ať už jde o občany nebo podniky. Pro dnešní rozpočet nedokážeme získat podporu obyvatel Evropské unie, protože je pro ně nepřehledný. Občané se budou snažit brzdit naše snahy, protože budou mít pocit, že jim pereme prostředky z národních rozpočtů. Přitom však máme společné projekty, společné strategie, které vyžadují také společná řešení a společné prostředky v rozpočtu. Dnes budeme hlasovat o dokumentu, který se zabývá přeskumem meziročního růstu za rok 2015. A já už teď musím říci, že vlastně na to navazuje diskuze o vlastních zdrojích. Proto tuto diskuzi vítám a myslím si, že bychom měli dodržet některé zásady. Za prvé, daňová zátěž Evropské unie by se v důsledku reform neměla zvyšovat. Za druhé, Případné nové evropské odvody by neměly mít výrazně diskriminační dopad na členské státy a také by neměly narušit fungování podniků se sídlem v Evropské unii. Nemělo by to vést ani k větší zátěži pro evropské občany, zvláště ty znevýhodněné, a je třeba přiznat, že politika DPH je někdy diskriminační vůči této skupině obyvatel. Pokud jde o výdaje Evropské unie, ty by, se měly, ty by měly být soustředěny především na priority v oblastech, kde můžeme dosáhnout největších společných úspor a v oblastech, kde je efektivnější společné financování. Víme, že existují týmy odborníků i z akademické půdy nebo třeba na půdě Evropského hospodářského a sociálního výboru. A tito odborníci říkají, že podniky Evropské unie jsou často diskriminovány oproti podnikům z třetích zemí, protože z třetích zemí dovázíme výrobky, které jsou zatíženy vysokou spotřebou energií a jejich výroba přispívá k emisím skleníkových plynů. Abychom tedy zdanili spotřebu, která vede ke generování skleníkových plynů, získáme zdroje, které by mohly být také jedním z vlastních zdrojů Evropské unie. Mě by zajímalo, jestli jste uvažovali o tomto řešení, protože je to řešení, které podporuje EHSV a špičkoví odborníci Evropské unie. Tímto bychom odstranili diskriminaci evropských výrobců na domácím i světovém trhu. Děkuji monsieur Delano. Děkuji, nyní pan. Ano. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Pokud nenalezneme řešení otázky vlastních zdrojů, tak eh, potom tedy přeji hodně štěstí všem, kteří chtějí prosazovat evropskou myšlenku. Eh, vím, že evropští občané chtějí viditelnější a výkonnější Evropu. A pokud toho máme dosáhnout, tak potřebujeme více peněz. Domnívám se, že není správné zůstat eh, v systému, který není příliš výkonný, takže musíme být ambiciozní. Evropa musí být jednotná, musí spojovat všechny členské státy a všechny členské státy musí hledat zdroje. Jak jste říkal, tak jsme velice dobrý v tom, jak schválit eh, čekávané výdaje, ale pak je problém s těmi příjmy. Myslím si, že ty podmínky pro spoluzákonodárce nejsou nastaveny dobře, protože my můžeme hlasovat pouze o té výdajové stránce. To je opravdu problém. Potřebujeme zde více politické vůle. Myslím si, že bychom měli se trošku jaksi politicky vzmužit a Eh, požadovat více, když samozřejmě nechceme ty ostatní odradit. Musíme najít řešení, které bude jednoduché, které bude spravedlivé, ale jaké je to řešení? DPH, DPH, to by bylo jednoduché řešení, ale to nebylo spravedlivé. Nebo tedy nějaké to, teď jste tady hovořili o zdanění eh, uhlíku v rámci dovážených, dovážených produktů. To jsou všechno věci, na které se ještě musíme podívat, ale musíme postupovat pragmaticky. Potřebujeme tyto vlastní zdroje. No, takový ten systém, že ti chudí dostávají méně než ti bohatí, s tím nemůžeme souhlasit. Také celá řada věcí prostě nefungovala a musíme dnes najít aktuální řešení. Děkuji. Další. Eh, děkuji, děkuji panu Montimu i členům jeho vysoké skupiny za to, že mezi nás přišli. Samozřejmě, že tento eh, výbor eh, by tedy to rád urychlil. Mm, nemůžeme čekat. Ale říkal jste, že ta zpráva vlastně zatím ještě je taková spíše šedá, není příliš sexy, je to stále ještě těch 50 odstínů šedi. Takže potřebujeme opravdu širší pohled, potřebujeme širší analýzu, aby ta zpráva mohla mít širší záběr, protože usilujete o e, spravedlnost a to bude dost obtížné. Pokud bychom vybrali pouze jeden vlastní zdroj, tak se vždycky může stát, že vlastně nakonec ta spravedlnost a rovnocenost bude trošku oslabena. Takže si myslím, že je také dobré, že chcete zapojit vnitrostátní parlamenty. Já osobně jsem byl šokován tím, že eh, třeba ten náš parlament eh, nebo dokonce i náš ministerstvo financí vlastně o tom příliš neví, mm, že toto opomíjí. Takže si myslím ale zároveň, že tady potřebujeme být eh, do určité míry trpěliví. Dále, hovořili jste o tom širším přístupu já jsem si to, tu zprávu přečetla, přečetl jsem si i ty závěry a mám dva dotazy. Je tam otázka, možná je to spíše řečnická otázka. Musíme hovořit pouze o těch příjmech, o té příjmové stránce, anebo bychom měli přemýšlet i o té výdajové stránce? Je to ale spíše asi řečnická otázka. To znamená, musíme se podívat nejenom na ty mm, politiky příjmové, ale i na ty ostatní politiky. Uh, takže mm, otázka je, zda je to širší přístup, nebo zda opravdu nechcete otevřít eh, pandořinu skřínku. Pak mám druhý dotaz. Každý rozpočtový systém eh, potřebuje být eh, soudržný s těmi sliby. To znamená, politik musí splnit to, co slíbila. To je právě problém, který teď spočívá v našem rozpočtu. Pro členské státy je velice lehké něco slíbit a pak to pak říci, že to nejde. Máme zde speciální systém prostředků na závazky a prostředků na platby. Myslím si, že o tom se v té zprávě nehovoří, o tom, že se něco slíbí a pak se to nesplní. Také se nehovoří o tom, že tam zapotřebí eh, to časově nějakým způsobem všechno eh, koordinovat. Takže já si myslím, že je zásadní, aby ten rozpočtový systém také odpovídal všem těm harmonogramům časovým a aby to nakonec všechno fungovalo. Děkuji. Děkuji nyní pan Psaní. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu profesoru Montimu a jeho skupině za práci, kterou odvedli. Jak už zde bylo řečeno, ta zpráva je zatím obecnější, zatím se ještě nedostali k nějakým konkrétním návrhům, ale myslím si, že už tak je to užitečná práce a e, až se podaří odstranit některé překážky, tak můžeme nabrat tempo a nakonec tedy ty návrhy můžeme mít na stole, e, v, až tedy na to bude e, příznivá doba. Chtěl bych se vyjádřit k tomu, co říkal pan Lamasur. Hovořil o vlastních zdrojích a o rozpočtu. Mm, teď se vlastně hraje o důvěryhodnost Evropské unie. Pokud se nám to nepodaří, tento úkol splnit, tak bude naprosto obtížné vysvětlit to našim občanům. Mm, bude také velice těžké potom naplnit rozpočet. Už teď eh, je zde celá řada problémů, například ty, nedo, ty nedoplatky, o tom hovořil už kolega, a ta situace může být ještě více, ehm, ještě hůře udržitelná. Takže je důležité, aby členské státy dosáhly určité dohody na toto téma, které je velice důležité. A bohužel tedy zatím se jim to ještě nepodařilo. Myslím si, že v Evropském parlamentu existuje velká většina, která by souhlasila s tím, aby rozpočet byl vybaven vlastními zdroji, byť tedy to bude ta daň z finančních transakcí nebo uhlíková daň nebo něco jiného. Ale pak to záleží na jednotlivých členských státech, protože ty členské státy mají takový mm, jakýsi přístup, že tedy je to moc nezajímá, co, co se děje v Evropě, starají se o ty své místní záležitosti, je to takový lokální přístup. Eh, takže když se podíváme na ten, jak to vypadalo s rokem 2014, eh, tak eh, tehdy vlastně se členské státy ne, ne, nerozhoupaly k tomu, aby ten skutečný problém vyřešili, spíše řešili ty otázky doma. Takže ten problém stále přetrvává. Také souhlasím s tím, že pozitivní signál nemůžu, nesmí vyslat pouze členské státy, ale i my, musíme přemýšlet i o té stránce výdajové, když budeme předkládat návrhy. Takže jsou zde určité analýzy, určité eh, hodnocení. Měli bychom přeskoumat právě i tu výdajovou stránku. Evropský rozpočet není efektivní Itálii třeba nedokážeme efektivně využívat prostředky z evropského rozpočtu, toho jsem si bohužel vědom. Takže my sice žádáme vlastní zdroje, přemýšlíme nad tím, odkud by měly pocházet, ale zároveň se musíme také dobře zamyslet nad tou výdajovou stránkou. Jak vynakládáme peníze? Vytváří to skutečnou přidanou hodnotu v členských státech? A musíme také být schopni prokázat, že evropský rozpočet dodává přidanou hodnotu těm vnitrostátním rozpočtům. Jinak členské státy nebudou ochotny eh, k tomu, aby poskytly evropskému rozpočtu zdroje. No a ještě poslední komentář, co se týče té daně z finančních transakcí nebo návrhu uhlíkové daně. Myslím si, že oba ty návrhy jsou pozitivní. Eh, jedna, které by mohly přinést vlastní zdroje do rozpočtu a ty by mohly být poměrně objemné, pokud by to bylo dobře navrženo, ale zároveň by tyto daně mohly pomoci přesunout daňové zatížení z běžných občanů hmm protože třeba pokud bychom chtěli navýšit DPH, nebo pokud bychom si prostě chtěli pohrávat s DPH v době, kdy už tak ta spotřeba je velice malá, tak by to mohlo tu spotřebu stlačit ještě méně, byť by ten návrh té DPH eh, byl třeba malý. Takže pokud bychom raději to zdanění přesunuli na nějaké škodlivé činnosti, které jsou třeba škodlivé pro eh, životní prostředí, to znamená ta uhlíková daň, nebo pokud bychom, to, pokud bychom tedy chtěli více zdanit eh, ty oběhy na finančním trhu, to by byla ta daň z finančních transakcí, tak to by bylo něco jiného. Pak je zde ještě další možnost financovat rozpočtové zdroje daňovým zatížením některých činností, které jsou v současné době nelegální. Například některé členské státy legalizovaly prostituci nebo spotřebu hm, takzvaně měkkých drog, takže nad tím je také možné se zamyslet. Například eh, v USA došlo k liberalizaci, nebo v některých státech tedy došlo k liberalizaci měkkých drog, takže to je také takový návrh, jak nad kterým se zamyslet. Čili tato rozprava musí nadále pokračovat, musíme pokračovat co nejrychleji, jak to půjde. A velice často se stává to, že když se Evropská unie snaží řešit tyto otázky, tak narazí na těžkopádné mechanismy, na překážky. Ale já si myslím, že prostě musíme ten mechanismus nějakým způsobem obejít nebo nějak, nějak to překonat. Protože pokud chceme investovat, tak na ty investice potřebujeme rozpočet každý rok. Děkuji. Děkuji nyní pan Piaty. Grazie Presidente. Eh, Děkuji vám, pane předsedo, děkuji panu Montimu a jeho pracovní skupině na vysoké úrovni. Děkujeme vám za odvedenou a představenou práci, to už konec konců říkali eh, kolegové přede mnou. Ten dokument eh, před námi je dokument velmi důležitý, protože se jedná o nový scénář pro Evropu, a jako takový je velmi důležitý. Je to konec konců velice významné politické téma, protože tato skupina na vysoké úrovni eh, je výsledkem určité schody zde v parlamentu i z předešlého legislativního období, kdy jsme se také snažili toto téma s komisí a s radou řešit. Toto téma je důležité také proto, že se dotýká přímo života našich občanů. Téma zdanění, to je do značné míry téma, které utváří státy v tom západním slova smyslu, takže je to téma velice důležité. No a e, ten úkol, který je před námi, si vyžaduje velkou míru fantazie, ale i velkou míru odvahy. Takže e, skutečně práce nás čeká ještě mnoho, fantazie také a odvahy rovněž. Nacházíme se v, e, ve fázi, kdy tato zpráva je stále ještě, jak říkal pan Monty, šedá. E, vaše práce byla velmi precizní, velmi detailní. Ale zatím zde nemáme žádné závěry, žádnou další perspektivu. Zatím jsme tedy v té situaci v Evropě, v parlamentu i komisi, kdy nás čekají velice důležité volby. Pan Juncker například předložil e, svůj dokument o flexibilitě, který obsahuje e, velmi zajímavé nástroje, které nám mají sloužit, ale zatím nejsou jaksi dostačující. Mně připadá, že musíme nacházet další prostředky, jak dosáhnout svých cílů. Je potřeba, abychom našli cestu růstu a rozvoje našeho kontinentu, a to i mimo evropský rozpočet. Když dovolíte, měl bych pár otázek, co se týká metody a eh, obsahu. Eh, jak budeme pokračovat dále? Za prvé, eh, v podstatě tedy bych chtěl slyšet vaše hodnocení situace. A eh, chci se zeptat na vaše názory. Nad rámec toho, co jsme vám již poskytli, se vás chci zeptat, zda by rada nebo jiní byli v takové situaci vytvořit nový systém vlastních prostředků v rámci lhuty dohodnuté pro eh, tento mandát, respektive v rámci tohoto volebního období. Eh, za druhé se chci zeptat, na toto. Vy jste byl eh, i italský premiér, jako takový jste se účastnil rady které státy spolupracovaly nejvíce v této oblasti a e, které by se s touto prací tedy dokázali lépe stotožnit, podle vašeho názoru. No a nakonec, e, co se týká té pracovní metodiky, jakou metodu konkrétně se chystáte zvolit v této práci? A kdy začnete tento dokument, abych tak řekl, vybarvovat, abych navázal na vaši metaforu. Kdy nám předáte návrhy týkající se přímo implementace, které by byly diskutovatelné zde mezi námi, abychom mezi nimi mohli vybírat a tak dále. Takže jak si máme představovat tento dokument do budoucna, tedy teď bez ohledu na obsah, ale jak nám ten dokument, v jaké podobě nám jej předložíte? Eh, děkuji. Dovolte mi poznámku. V jedenáct, nebo těsně po jedenácté, nás pan Monty bude muset opustit. Takže pokud chcete, aby vám odpověděl, tak se musíte omezit co do délky příspěvku. Pan Maragal. Děkuji vám, pane předsedo, i vám, pane Monty, za předloženou zprávu. Je to, myslím, velmi dobré východisko. A nemyslím si, že takovýto začátek by byl nějakým způsobem špatný. Samozřejmě si to bude vyžadovat ještě další práci a bude potřeba zaměřit se na rizikovost jednotlivých oblastí této zprávy. Je potřeba najít konkrétní cesty, navrhnout konkrétní strategie a dospět k si evropského rozměru v této oblasti. Ano, je pravda, že členské státy mezi sebou hrají takovou prapodivnou hru, ale to už dlouho. Eh, každý zkrátka chce dávat co nejméně a získat co nejvíce, to není nic nového, zmínil to už pan Lamasur. Ovšem nejsilnější v té hře jsou ti nejbohatší, protože Eh, tady ti, ti nej, ty nejbohatší země nebo ty nejmocnější země, protože ty jsou v Evropské unii velmi dlouho, definují struktury i druh veřejné zprávy, jak se uplatňuje v komisi. Takže je svým způsobem přirozené, že ti z toho vytlučou co nejvíc. Ovšem, eh, já si myslím, že není možné, aby tyto hrádky znamenaly i to, že Evropská unie bude přežívat jaksi bez placení, což znamená, že jakési reálné dluhy překlopíme na ramena daňových poplatníků. E, to není možné, nebo na ramena studentů, vědců, občanů obecně. To není možné, to je takový kolektivní cynismus, Eh, který není přijatelný. My jako parlament jsme asi nejaktivnější mm, co do kritiky eh, této zadluženosti a je jasné, že s ní musíme něco dělat. No a v tomto ohledu si myslím, že je cynický i ten pojem vlastních zdrojů, protože jsou to vlastní zdroje členských států. E, co to jsou vlastní zdroje? Vlastní zdroje EU neexistují, jsou to vždy národní zdroje, že ano? A e, v tomto ohledu si myslím, že by to nejlepší bylo, abychom se skutečně poprosi, po, pokusili vytvořit vlastní prostředky, ale to by znamenalo, že musíme změnit celý charakter tohoto systému. O tom už tady také zaznělo několik slov. A asi nejjednodušší by bylo začít pracovat s novými koncepty, to znamená s novými daněmi, které by byly skutečně velmi jasně definovány a ukázaly by nám, že jde o evropské prostředky. V zásadě to je pak tak, že státy by měli vybírat ty peníze, měli by zajišťovat tu technickou stránku jejich výběru, ale neměly by to být členské státy, které budou ve finále v uvozovkách platit. Takže doufejme zkrátka, že se nám podaří navázat další plodnou spolupráci. Já si myslím, že z našeho hlediska, z hlediska rozpočtového výboru, máme stanovené jasné cíle, to znamená jasnost, jednoznačnost, transparentnost, jednoduchost. Ale pak ještě jedna věc. Legitimita. Ten nový systém musí mít evropskou legitimitu. Nemůžeme si dovolit, aby eh, chom spolu vytvářeli euroskepsy. Pakliže podnikneme nějaká rozhodnutí, nesmí to vést k antievropským sentimentům. Naopak, musíme být odvážní, musíme být proevropští a musíme být konsekventní s ohledem na to, co zastupujeme. Takže hlavně tu odvahu. Prostředky e, proto máme a myslím si, že máme schopnost vytvořit skutečně pro systém. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu Montimu za prezentaci a děkuji za práci této pracovní skupiny, která jednoznačně pracovala velmi tvrdě. Předřečník zmínil velice zajímavou věc, podívat se na tu samotnou definici toho, co jsou to vlastní prostředky v evropském kontextu a kontextu členských států, protože myslím, že zde skutečně dochází k určité pomatenosti, co to vlastně ty vlastní zdroje jsou. Takže je potřeba eh, informovat lidi na jakési širší platformě, protože ve finále to skutečně bude mít vliv na daňové poplatníky v jednotlivých státech. A všichni víme, že otázku příjmu a nesplacených dluhů musíme řešit, musíme řešit otázku akumulace nesplacených dluhů, takže je bez pochyb, že vlastní prostředky diskutovat musíme, ale já bych možná přece jenom byla radši, abychom to diskutovali v širším kontextu toho, jakým způsobem se chováme, eh, hospodářsky vzato máme zde Junckerův plán a všechny ty ostatní kousky té skládačky, které musíme vždy vidět v kontextu a musíme zjistit, jaký dopad budou mít vlastní prostředky právě na tuto mozaiku. Eh, je fakt, že pro let, které členské státy je otázka fiskální suverenity červenou linií, přes kterou nepůjdou. Ehm, a tím pádem je potřeba aby pracovní skupina si toto vyjasnila a až si to vyjasníte vy, tak nám to řeknete nám všem ostatním, což asi nebude lehké a přeji vám proto hodně štěstí. Děkuji vám. A teď ještě poslední eh, poznámka z mé strany, respektive dvě poznámky je jistě potřeba, aby vlastní prostředky pomohly vyřešit tu hromadu nesplacených faktur na straně komise. Pakliže budeme mít vlastní prostředky EU, to znamená daně EU, musí společně s tím přijít také opatření, které zajistí, že neporoste daňové zatížení občanů EU. To znamená, evropské daně musí automaticky znamenat, že národní daně se sníží. Za druhé, žijeme v době globalizace. A e, danění, další danění by znamenalo zvýšení nákladů a vedlo by to e, k negativním dopadům na průmysl. E, takže to je z mé strany vše. Teď má na 8 minut slovo pan Monty. Děkuji velice, pane předsedo. Dovolte mi poděkovat všem členům, kteří vystoupili, poděkovat za připomínky a otázky. Já nejprve zareaguji na obecné připomínky, ty projdu rychle, ale samozřejmě důkladně prostuduji všechny vaše intervence a stanou se z nich podklady pro naše další úvahy. Celá řada z vás zdůraznila zásadní politickou a ústavní povahu tohoto tématu protože, jak už předsedkyně jí řekla, problémka našich vlastních zdrojů jde vlastně až k jádru věci, k našim základům. Tady na půdě Evropského parlamentu hovoříme o něčem, co je důležité pro naši identitu, co je zásadní z institucionálního hlediska. Ale přesto bych tedy rád trochu utlumil vášně, já si nemyslím, aspoň z našeho pohledu, že je třeba si uvědomit, že jde zároveň o zásadní výhodu pro celý systém i když je to v rukou interinstitucionální diplomacie. Nicméně na druhé straně se dovedu představit, že Evropský parlament i národní parlamenty mají největší zájem na tomto novém vývoji. Pan Lamasur, pan Karsten, pan Frostat eh, ve svých vystoupeních řekli věci, se kterými mohou úplně souhlasit. A já navážu jenom na to, co někteří z vás řekli a k čemu se připojili ostatní členové. Do určité míry se potřebujeme vrátit k něčemu, co již existovalo v 50. a 60. letech. Mohli bychom dokonce hovořit ale nepříliš hlasitě, o tom, že na evropské úrovni a na úrovni členských států provádíme strukturální reformy. Do určité míry je to i protireformní snaha Vzhledem k tomu, že v minulosti vlastně některé věci byly strukturovány lépe a pozdější změny byly nevýhodné. Mám teď na mysli eh, požadavky paní Tačrové, které vedly k nežádoucím změnám. A i když jsem pro rovnováhu pohlaví, opravdu bych nerad viděl eh, takovýhle, že nám takovýhle problém eh, s nerovností vzniká na úrovně 28 členů. Děkuji oběma zpravodajům, panu Levandovskému za jeho úvodní nasazení jakožto zástupce komise do, tedy v práci té eh, skupiny na vysoké úrovni. A děkuji také panu Dipré. Pan Depré položil tři konkrétní otázky. A pokud jsem to správně pochopil, podle jeho názoru některé otázky, které chceme položit expertům, jsou spíše politické povahy. Já to řeknu v angličtině. My jsme si mysleli, že není potřeba získat eh, expertní názor na některá technická řešení. Například, který vlastní vlastního zdroje je v plusu, který v mínusu a tak dále, protože v rámci svých vlastních institucí máme celou řadu vynikajících expertů. Pokud tedy přeskoumáme chyby z minulosti vidíme, že ten problém nebyl v technické stránce věci, že to tedy nebyl problém daňový a podobně, daňové teorie, ale eh, vzhledem pokud tedy si řekneme, že ty reformy minulosti selhaly nebo nebyly provedeny dobře, musíme si připustit, že to bylo z jiných důvodů. A tady si myslím, že je dobré tady se zaměřit na ten širší kontext. Zvláště bychom rádi důkladněji pochopili, co bylo těmi třecími plochami z politického hlediska v minulosti. Co tedy vázlo v celém tom procesu rozhodování, v té metodice rozhodování? A proto při ve chvíli, kdy jsme dali k dispozici výčet požadavků, a řekli jsme, že chceme, tedy aby celou problematiku zpracovávali experti, jsme tam zahrnuli i otázky, které souvisí s politickými, tedy s politikou nebo s politickou teorií a vědou. Vidím tady určitou podobnost s prací, kterou jsem dělal pro předsedu Baroza v roce 2010, když šlo o zprávu o fungování jednotného trhu. A musím říci, že existují desítky zpráv, které hovoří o tom, co je potřeba udělat, abychom oživili fungování jednotného trhu, abychom eh, jej sjednotili. To už tak zajímavé není. Zajímavější je zjišťovat, proč, ačkoliv některé návrhy máme na stole už dlouho, nebyly nikdy implementovány, nikdy o nich nebylo rozhodnuto. A proto vítáme skutečnost, že tyto tři instituce nám dali možnost sestavit skupinu způsobem, který je jistě velmi politický, A to je také důvod, proč vlastně hledáme příslušné experty, kteří by odpověděli na kladené otázky. Ještě v tom širším kontextu chci říct, že nechceme otvírat pandořinu skřínku, jak řekl pan Tank. vždycky, když tedy eh, přistupujete k věci ze široka, je otázka, kde si nastavíte ty meze, pokud nechcete eh, postupovat vyloženě encyklopedicky. Ale tady jsme přesvědčeni, že je tu že je pravděpodobnější, že naše návrhy budou brány víc v úvahu ve chvíli, kdy použijeme vhodná slova. Kdy to celé tak trochu spolitizujeme a také eh, rozdělíme na příslušné balíčky. Já můžu použít příklad konkrétní zkušenosti z minulosti, z mé minulosti, kdy v roce 96 jsem působil jako komisař pro fungování jednotného trhu a jeden z prvních úkolů, který jsem měl, se týkal daňové koordinace. To byl další nemožný úkol, eh, ale zajímavý. A způsob, kterým jsme transformovali to, co je možné do formy konkrétní usnesení Rady k 1. prosinci 1997, které se týkalo zdanění podniků a z toho a také tedy našeho stanoviska k návrhu zdanění úspor, spočíval v tom, že jsme celé téma spolitizovali a tím jsme v podstatě donutili ministry financí eh, jednat, protože jsme je tak trochu strapnili. Vy jste byl jedním z nich, pane předsedo možná ne přesně v té době, ale ministři financí, podobně jako premiéři, v té době rádi hovořili o nutnosti posilovat zaměstnanost. A my jsme říkali ano, ale pokud ponecháte eh, fungování systému v podstatě nekontrolovatelné, eh, hospodářské soutěže na bázi různého zdanění, kdy tedy to zdanění podniků neustále klesá a zdanění práce roste, tak to bude mít přesně opačný účinek než to, co, tu, co tady propagujete. A další dobrý nápad si myslím, tedy také spočíval v tom, že jsme to se skupili do balíčku. Takže každá země spolkla zároveň hořkou medicínu i eh, chutnou pilulku. Nechci to zjednodušovat příliš, ale myslím, že z každé zkušenosti se člověk může poučit. A pak, je tu, pak to byla druhá otázka pana Depre. Podpora veřejnosti. To bude samozřejmě obrovská výzva. Ale já jsem přesvědčen, že jednou částí našich snah a nebude to zrovna jednoduché pro stávající aktéry evropského procesu integrace, tedy že touto nedílnou součástí bude i odkrytí určitých mezer a nedostatků. Především z hlediska časové posloupnosti. když to tady převedu do lidového jazyka, znamená to, že jednu věc říkáme, říkáme ano, ale jednáme jakože ne. A já myslím, že na politické úrovni nezaváháme a zdvořile upozorníme na případy, kdy e, je přesně tenhle přístup třeba změnit. A konečně velmi stručně žádost o zasazení do širšího kontextu. Na to jste upozorňovali téměř všichni a zvláště paní Riada. A já myslím, že tedy myslíte ten širší kontext z hlediska hospodářské situace, čili upozorňovat na to, jak situace kolem rozpočtu a vlastních zdrojů souvisí s celkovou hospodářskou situací a na to, jakou roli může hrát. Pokud je o legitimizaci, to by bylo, to bude velmi obtížné, ale proto právě by naši zprávu tady měly obdržet nejenom evropské instituce, ale v nějaké možná stravitelnější formě, pokud by se nám podařilo přijít s rozumným konceptem. Tedy tuto zprávu by měli obdržet i evropští občané, aby pochopili, o co tady jde. A také bychom se tím vyhnuli eh, tomu, že občané naslouchají pouze sdělení svých národních institucí, ačkoliv mám samozřejmě eh, všechen respekt vůči sdělení národních institucí. Pokud jde o otázky pana Jotyho a jeho kolegy, oba, každý tedy svým vlastním způsobem, upozornili na to, že je třeba postupovat do určité míry i kreativně. Já doufám, že kreativita nám chybět nebude. A také tady jste upozornili na to, že bychom měli analyzovat úkoly. My chceme tedy prosazovat takové postupy, které vzbudí dojem, že jak si nastavujeme širší kontext jen proto, že bychom chtěli řešit co nejvíce témat. My ovšem považujeme za naši povinnost rozšířit pole analýzy, a to zvláště na oblasti, kde je to důležité, kde je třeba hledat skutečně zásadní a hluboké odpovědi na otázky. Chceme tedy na jedné straně e, se neomezovat pouze na otázky technické povahy, ale hovořit o širším kontextu. jistě dospějeme do okamžiku, kdy tedy ten eh, obrázek skutečnosti, který je v tuto chvíli černobílý, bude i eh, barevnější. A je třeba si uvědomit, že se dohodneme pouze v případě, že každý tedy v zájmu obecného blaha v něčem ustoupí. Pokud je o vaši druhou otázku, které státy jsou jako první připraveny ke spolupráci? Tady nechci odpovídat hodinu předtím, než vystoupím na Koreperu, ale na vaši otázku nezapomenu. Pane předsedo, Já jsem tedy vzal v úvahu veškerá vystoupení, všechny příspěvky. A také sdílím názor, že je, že tedy nehledáme jenom eh, způsob, jak zvýšit eh, nějakým, nějakým tedy zajímavým způsobem eh, zdanění podniku, protože s vámi souhlasím v tom, že Evropa má velký problém s konkurenceschopností. Tento problém se zatím nepodařilo vyřešit. A také souhlasím s tím, že bychom se měli vyhnout jakékoliv další zátěži eh, zaměstnanosti, v oblasti zaměstnanosti a výroby. Děkuji, říká pan předseda, děkuji za práci na tomto téměř nemožném úkolu. Máte podporu všech členů rozpočtového výboru. Eh, je to úkol také fascinující a za pár let eh, se doufám budeme moci ohlédnout a říct si, bylo to nemožné a právě proto jsme to dokázali. Vážené kolegyně, vážení kolegové, požádám vás, abyste opět zaujali svá místa a budeme pokračovat v dnešní nabité agendě. Čili pan Fernandez. Kam odešel pan Fernandez? Pan Fernandez někam zmizel. Takže teď vyhlašuji pátrání. Prosím. Prosím, někdo najděte pana Fernandeze. Bien, Monsieur Depré. Čili já poprosím pana Depréze. Mohli byste pohovořit o své zprávě? Jedná se tedy o prezentaci pracovního dokumentu. Ehm, jedná se o rozpočtový rok 2016 Odhad příjmu a výdajů na rozpočtový rok 2016, oddíl 1, parlament. Eh, Já se omlouvám, pane předsedo. Eh, trošku jsem nedával pozor, takže vy říkáte, že už jsme tady u bodu 10? Ano, říká pan předseda, protože zpravodaj k bodu 9 někam zmizel. Takže z toho důvodu jsem si řekl, že bychom tedy mohli eh, začít eh, bodem 10. C'est ce que j'avais tenté de faire, mais ça n'a pas marché. <laughs> Alors, bon, monsieur Fernandez. No, tak teď už přišel pan Fernandez, čili můžeme se vrhnout na bod 9. A pan eh, Gerard Depres bude mít ještě chvilku času, aby si připravil na ten další bod. Čili bod 9, pokyny týkající se rozpočtu na rok 2016, oddíl 3. Děkuji za slovo, budu hovořit portugalsky. Čili tato zpráva um, by eh, tedy ráda přinesla určité podněty. Pokyny týkající se rozpočtu rok 2016 je určitou výzvou pro komise. Komise chce předložit svůj eh, návrh rozpočtu v květnu. A je tedy důležité využít tuto příležitost, abychom vlastně mohli vyjádřit i svoje podněty, svoje obavy. Eh, pokyny týkající se rozpočtu vychází z následujících premis. Za prvé, problémy týkající se placení by měly být vyřešeny, to je tedy první premisa. Když hovoříme o platbách, tak eh, je velice důležité, že jste tento dohodnutý plán plateb. V březnu bude první schůzka mezi institucemi a chtěli bychom tento problém vyřešit jednou pro vždy během roku 2015. Teď tedy hovoříme o rozpočtu na rok 2016, eh, který bude také ještě Mm, vycházet z určitých omezení a i z těch premis, o kterých jsem hovořil. Příprava toho rozpočtu by měla vyslat jasný signál. Chtěl bych se vyjádřit jasně. Musíme vyslat jasný signál našim občanům. Je důležité vytyčit si priority a ukázat, že evropský rozpočet přinese přidanou hodnotu to je velice důležité. Navíc je to vlastně mm, zejména ten investiční rozpočet. Mělo by tam dojít k navýšení asi o 6 ehm, Chceme se soustředit na zaměstnanost, podniky a podnikatelskou sféru. Podnikání. Vycházíme se Evropské strategie 2020 chceme se soustředit na podnikatelskou sféru, zejména na malé a střední podniky, které potřebují příznivou atmosféru pro svou činnost. Samozřejmě hovoříme také o inovacích, o výzkumu a souvisejících programech, o které bojujeme, například jste Horizon 2020 a pak jste také program COSME. To je hlavní signál, který chceme vyslat. Také jsou velice důležité strukturální fondy, pokud chceme dosáhnout vytyčených cílů. A samozřejmě, když hovoříme o zaměstnanosti, tak eh, obava která je zde vytyčena, je tedy zejména nezaměstnanost mladých. Takže chceme se soustředit třeba na programy mobility. Mobilita pracovníků je důležitá pro Evropskou unii. Evropská unie má miliony volných pracovních míst, která jsou inserována každý den, ale zároveň e, zde existuje vysoká nezaměstnanost. Takže to je paradoxní situace a myslím si, že tedy vzhledem k tomu, že existují volná pracovní místa a vzhledem k tomu, že jsou lidé, kteří by mohli pracovat, tak musíme musíme najít takové způsoby, jak zlepšit eh, možnosti pro tyto nezaměstnané, ne jak vlastně najít ta volná pracovní místa. Bude to dobré eh, pro celou ekonomiku. Mm, také musíme přemýšlet i o lidech, kteří už nepatří mezi tu skupinu mladých nezaměstnaných, kteří jsou starší než 30 let. Takže i pro ně potřebujeme připravit určité projekty, abychom, aby i oni mohli lépe cestovat za prací, aby se také i u nich mohla posílit pracovní mobilita. A také nesmíme zapomínat na princip eh, interní solidarity a na sociální rozměr. Musíme stále bojovat s chudobou. To je další cíl, který existuje ve strategii Evropa 2020. Musí zde být eh, vnitřní interní solidarita v rámci strukturálních fondů, Strukturální fondy se musí silně vyprofilovat a také i soudržnost je důležitá, když mluvím o solidaritě. Evropa čelí problémům, které se odehrávají v sousedství. Podívejme se, co se děje na Ukrajině. Potřebujeme také poskytovat humanitární pomoc některým oblastem. Je také Evrop, fond Evropský rok rozvoje rok 2015, to všechno musíme mít na mysli. Čili je důležité i, abychom přemýšleli o vnější solidaritě. Takže ta solidarita musí být tak interní, tak externí a navíc tyto obě tyto solidarity jsou úzce propojeny i s dalším cílem, kterým je bezpečnější Evropa. V roce 2016 bude, jak doufáme, evropský rozpočet obohacen o ten nový investiční plán pana Junkera, který se připravuje. Mm, o tom také hovořím ve své zprávě. A zejména se soustředím na to, že Junkerův plán by měl doplnit evropský rozpočet, že ho nikdy nedokáže nahradit. No a v souladu s tím, co říkám, také samozřejmě platí, že mm, ten rozpočet vlastně e, musí mm, být tak vystaven, abychom tedy všechny závězky dokázali také splatit, abychom na ty e, závazky našli i platby. To je jediný způsob, jak můžeme posílit svou důvěryhodnost. Čili závazky na, ve víceletém Franci na období 2014-2020 musí odpovídat realitě a musí, musí tedy být nakonec realizovány. Máme zde také různé programy, také partnerské dohody s jinými státy, to všechno musí být provedeno. Rok 2016 bude rok, kdy to všechno by mělo být provedeno kde bychom také měli nabrat rychlost naplnění cílu víceletého finančního rámce. Jsou se také různá společná prohlášení, která se týkají zejména závazků prostředků na platby. To, tento problém musí mít vyřešen. Všechny ty závazky musí být splaceny. A Potřebujeme mít dobrý, solidní plán na platby. Doufejme, že ten plán nakonec vznikne a že bude dodržen. Rok 2015 je poslední šancí, kdy se můžeme dohodnout na tento plán plateb, protože, jak už bylo zaznělo při celé eh, řadě příležitostí, tak je naprosto nepřijatelné, aby to <clears throat> nakonec nedopadlo. V současné době existuje asi 25 miliard eur, které vlastně nejsou splaceny z roku 2014, což je bezprecedentní situace. Doufám, že v roce 2016 bude ten víceletý finanční plán upraven tak, aby, byly, aby bylo možné splnit všechny ty závazky, které je také třeba přehodnotit. No a teď, když hovoříme o vlastních zdrojích, tak chci říci, že o tom vlastně budeme, je to téma, které bude aktuální i v roce 2016. Ještě bych chtěl říci, že tyto priority nejsou ničím novým, jsou to věci, na kterých jsme se všichni dohodli. Myslím si, že ty návrhy jsou poměrně jednoduché, ale pak je tady ještě jeden cíl, který bych chtěl zdůraznit. Evropská komise musí učinit něco, co tedy skutečně dá hodnotu té práci. Musíte být nové návrhy a rada rovněž musí splnit své sliby, své závazky, abychom opět získali důvěru občanů, abychom podpořili růst, pracovní místa a aby zde byla Evropa, která opravdu bude schopná ukázat solidaritu jak uvnitř, tak i, s, tak i mimo Hmm, také spolehám na to, že všichni ostatní mi ještě pomohou dopracovat tuto zprávu. Doufám také, že kolegové budou respektovat strukturu této zprávy, která vlastně pomalu vznikala na základě diskusí a rozhovorů, zejména z ta poslední schůze, kde jsme o tom naposledy hovořili. Děkuji, říká pan předseda. Teď se chci zeptat, tam máte k tomu někdo nějaké komentáře nebo dotazy. Madame Gardiazabal. Paní Gardiazabal. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Jak už jsem říkala, nesmíme se nechat tou prací rozdělit. Ovšem eh, pan stínový zpravodaj tady dnes není, takže o tom dokumentu za naši frakci budu hovořit já, tedy o tom, jaký prezentoval pan Fernandeš. Eh, není to vůbec jednoduché začít teď hovořit o novém rozpočtu, o nových myšlenkách, o něčem novém, po tom všem, co jsme právě dokončili s tím minulým rozpočtem, což bylo velmi vyčerpávající. No dobře, já se pokusím to zapomenout, to utrpení z minulosti, a pokusím se do této práce vstoupit s novým entuziasmem, abych tak řekla. Ten dokument je poměrně dobrý, struktura je jasná, cíle jsou jasné, eh, politika, kterou chce pan Fernandeš obhajovat v této věci, to také odpovídá, je to všechno jasné a v zásadě jsou zde jasné i priority parlamentu, které se zdůrazňují. To je všechno dobré. Takže v zásadě ideální a tak dále. Pak tady jsou ty tři prvky, tedy podnikatelství, podnikání a zaměstnanost, ta tři témata. To je taky dobré, ovšem těch nedosáhneme bez hospodářského růstu, bez kvalitní hospodářské politiky. a bez podpoření poptávky. Takže to je ten rámec, ve kterém se pohybujeme. A je potřeba o tom trošičku přemýšlet, abychom eh, v tom měli jasno. No a eh, pak je, jak říkám, ještě zde to složitější téma toho, že musíme přemýšlet už od roce 2016, kde přitom stále je dost věcí, které neznáme, dost faktorů, které neznáme. Například záruka pro mladé. Není vůbec jasné, jakým způsobem a zda vůbec se bude uplatňovat nějaká ta marže našich závazků. Eh, nevíme také, jaké budou dopady investičního balíčku. Vůbec nevíme, jaké budou jeho dopady na letošní rok a na tož, abychom věděli, jaké budou na příští rok. Hovoří se také o změně finančního rámce. O tom také zatím nic nevíme. No a paralelně zatím také pracujeme na novém plánu pro platby. Takže z celé řady těchto důvodů, důvodů, z celé řady těchto neznámých, které se v tom vzorci objevují, se ukazuje, že vůbec není možné odhadnout, jak se budou věci vyvíjet v roce 16. Dobrá, ale toto je první, tedy jakýsi směrodatný dokument, na základě kterého uvidíme pak, jak se věci budou vyvíjet dále. Je jistě dobře, že komise toto zohlední, ale nesmíme zapomínat, že je zde skutečně spousta neznámých, nevíme, jak se věci vyvinou. Je jasné, že Jose Manuel se tím bude muset zabývat eh, teď v prvních šesti měsících letošního roku, k čemuž mu přejeme vše dobré, hodně odvahy a těšíme se na další diskusi na toto téma. Merci, monsieur. Děkuji. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. My podporujeme hlavní body této zprávy, co se týká všeobecných pokynů pro rozpočet na rok 2016. Je to zpráva velmi dobře strukturovaná a má velmi dobře stanovené všeobecné směry. Myslíme si, že došlo i k správnému nastavení priorit v tomto dokumentu a všechny otázky, které zde teď byly diskutovány v rozpočtovém výboru a ve všech ostatních aspektech, byly náležitě v tomto dokumentu implementovány. Tvorba pracovních míst, rozvoj podnikání, implementace investičního balíčku. I to je začleněno do toho celkového rámce, což je velmi důležité. Podle mého názoru ten Junckerův investiční plán se teprve v roce 2016 začne prvně projevovat. Předložíme určité pozměňovací návrhy, nejsou nijak závažné, týkající, týkají se hlavně podrobností, eh, o kterých budeme se zpravodajem ještě diskutovat, ale všeobecně vzato podporujeme tuto zprávu i jejího zpravodaje. Děkuji. Nejsou další žádosti o slovo. Takže pozměňovací návrhy ke zprávě pana Fernandeše musí být dodány do 11. února, pak budou projednány a hlasovat se bude 26. února. A potom v březnu se k tomu vyjádří ještě plénum, tedy k té části 3 tak a teď pokud je připraven pan eh, Depre, dostaneme se k prvnímu oddílu na rok 2016. Eh, víte, pane předsedo, ono to nebylo, že bych nebyl připraven. Eh, chtěl jsem pouze umožnit panu kolegovi hovořit o e, jeho částech rozpočtu. My, e, v, co se týká mé zprávy, máme připraven zatím pracovní dokument. Dá se říct, že ty části toho dokumentu, e, které jsem nepřipravoval já, jsou skutečně ohromující. Náš sekretariát tam velmi dobře strukturovaně představil zajímavé informace, o tom, jakým způsobem se vyvíjí rozpočet od té doby, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Jsou tam různé tabulky, kde vidíme vývoj od roku 2011 až do dnešních dnů. Vidíme postupné navyšování rozpočtu parlamentu a kromě toho v tom dokumentu najdete také trendy v oblasti priorit, tedy to, jakým způsobem se ty priority naplňují, což nám naopak umožňuje stanovit si, jak na tom jsme. Rád bych eh, v této chvíli požádal všechny, aby si ten dokument přečetli, alespoň eh, než obdržíme všeobecné eh, směrování pro rozpočet 2016. No a tím se dostávám k tomu, co je mou odpovědností, tedy daný dokument, který asi bude trošku kontroverznější pro některé frakce zde v parlamentu a pro některé kolegy. Rád bych řekl v tuto chvíli, že se jedná o předběžný dokument, který je založen na diskusích s generálním tajemníkem parlamentu, který eh, nás navštívil, aby obhajoval odhady eh, v tomto rozpočtu, aby tedy nedošlo k tomu, že mu svážeme ruce. Já jsem diskutoval se stínovými zpravodaji, kteří identifikovali celou řadu otázek, ke kterým se bude eh, nutno ještě vyjádřit, ale eh, zatím jsem neměl příležitost tyto poznámky do dokumentu integrovat, protože ta diskuse proběhla velmi nedávno. Takže když dovolíte velmi obecně, jaký byl obsah těchto předběžných rozhovorů a jaké jsou tedy předběžné směrnice pro eh, rok 2016. Za prvé chci říct, že nepatřím k těm, kteří by byli laxní v tomto přístupu. Já eh, bych rád, aby rozpočet a jakékoliv navýšení rozpočtu zůstalo zachováno v rámci striktně stanovených hranic, podobně jako jsou omezeny rozpočty v členských státech. Ze všeho nejdříve bych tedy navrhl, že bychom omezili růst v rozpočtu parlamentu na rok 2016 na maximálně 20 výdajů v oddílu 5, což e, víte, že jsou administrativní výdaje, Evropské unie, takže já bych navrhl, abychom nepřekročili 20%. Podíváte-li se do tabulek, které máte na straně 3, uvidíte tam, že se od těch 20% velmi málo odchylujeme. V některých letech jsme byli trošku nad 20%, e, jindy to bylo zase 19, celá něco. No, já bych navrhl, abychom tu dvacítku tentokrát nepřekročili. Zároveň bych navrhl, aby navýšení rozpočtu v roce 2016 oproti roku 2015 bylo pod úrovní 2%. Proč zrovna 2%? To vidíte například v té první části eh, té zprávy sekretariátu. Tam se objevují 2% v reálných číslech, jakožto realistické číslo. Podíváte-li se na e, nárůst prostředků od roku 2011 do roku 2015, ale zároveň si uvědomuji, že celá řada kolegů s tímto asi nebude souhlasit. Dovolte mi říci, jak jsem já dospěl ke dvěma procentům. Obvykle v rozpočtu Vzhledem k tomu, že velká část eh, z toho jsou náklady na personál, což je tedy součástí oficiálních dokumentů komise, tam se momentálně objevuje 1,6% eh, jako zohlednění inflace v roce 2016. A my musíme tuto inflaci, která se odrazí i v indexaci platů, zohlednit. Pak je zde několik dalších priorit, které jsme diskutovali, které představují přibližně 0,4 rozpočtu a proto bych právě navrhl, že by se rozpočet navýšil o 1,6 plus 0,4, tedy o 2 Jedna z prvních priorit, kterou jsme diskutovali s generálním tajemníkem, eh, je, že by bylo záhodno, aby on sám k nám přišel promluvit 26. února, aby nám představil konkrétní odhady eh, parlamentního rozpočtu, jak je vidí administrativa parlamentu. První priorita je tedy bezpečnost. Eh, je jasné a vidíme to zejména z nedávné doby, že tato budova není bezpečná co se týká přístupu do ní a jejího okolí. Byla eh, navrhována v době, kdy takovéto bezpečnostní obavy v podstatě neexistovaly. Eh, my jsme v roce 2013 rozhodli, že bezpečnost nebude mít na starosti externí firma, Teď se služba zabezpečení internalizovala a máme interní službu, která má bezpečnost v parlamentu na starosti, takže svým způsobem jsme za to více odpovědní. A proto v těch odhadech jsem, eh, v rámci těch odhadů jsem chtěl, aby generální tajemník eh, nám řekl, jaká opatření se předpokládají na posílení bezpečnosti v parlamentu a kolik to bude stát v roce 2016. Některá ta opatření jsou opodstatněná jako naprosto nevyhnutelná ehm, a vůbec dohromady utvářejí první prioritu. Druhá priorita, která je asi nejdůležitější z politického hlediska, je, že od vstoupení v platnost Lisabonské smlouvy e, se většina odpovědnosti Evropského parlamentu navýšila. Nyní jsme kolegislátorem v podstatě u veškerého rozhodování, které probíhá na institucionální úrovni. A tím pádem toto znamená, že máme více odpovědnosti, jakožto kolegislátor, a máme i více kontrolních odpovědností, protože pokud dojde k schválení legislativy a dochází k její implementaci, máme povinnost kontrolovat, jakým způsobem komise implementaci provádí. A tím pádem navrhuji vlastně tři věci. Za prvé, měli bychom eh, posílit, a do určité míry už to proběhlo, ale ještě je potřeba to dotáhnout do konce, zejména u některých výborů, je potřeba posílit eh, personální vybavení, eh, vzhledem k tomu, jak, jak bude narůstat důležitost práce nás jako kolegislátora do budoucna. Eh, momentálně máme deficit de facto ve všech výborech a potřebujeme více lidí, kteří budou mít na starost implementaci legislativy. V případě některých těchto programů vlastně vůbec nechápeme, o co jde a nemůžeme je tím pádem vůbec monitorovat nejenom z hlediska rozpočtového výboru, ale i z hlediska například možný, možných alternativ nebo z hlediska toho, jakým způsobem probíhá samotná inter, implementace legislativní sekretariátu výboru, tak, abychom mohli lépe plnit své úkoly jako kolegislátor. No a na stejné, na stejné notě eh, spočívá i můj další nápad a to, že bychom se měli zaměřit na asistenty poslanců. Zjistil jsem některé věci, které jsou poněkud podivné a rád bych vás o nich informoval. Myslím si, že to jsou věci, na které bychom se mohli poměrně úspěšně zaměřit. Obecně to, a to je statistika, která je běžně k dispozici, to není nic, co bych si vycucal z prstu, jak se říká, nebo o co bych přímo požádal sekretariát, aby mi sepsal, jsou to data z oficiálních dokumentů. Každý poslanec zaměstnává 2,3 akreditovaných asistentů, 2 a 1 třetinu. A 6, něco místních asistentů, takzvaných local assistants. Počet těch místních asistentů na jednoho poslance se pohybuje od 0 do 43, takže je poslanec, který má 43 místních asistentů. A pokud je tu prosím někdo, kdo si nemyslí, že to je divné, ať mi to vysvětlí. Máme pouze 16 poslanců, kteří nemají e, žádné lokální asistenty a více než 84 poslanců jich má víc než 10. Můj prvotní výzkum eh, ukazuje, že se tito poslanci jaksi zhlukují v určitých frakcích. 45 eh, poslanců nemá žádné akreditované asistenty, má pouze místní asistenty. Ovšem eh, lidé, kteří mají provádět kolegislativní činnosti, a mají dohlížet na monitoring legislativy, to je, myslím, velmi zvláštní přístup. Já už jsem to diskutoval s generálním tajemníkem a e, společně jsme vypracovali určité prvotní směrnice v této oblasti, ale mně připadá, že není možné umožnit tuto inflaci místních asistentů i nadále, aniž bychom měli nějaká příslušná pravidla. Je potřeba mít i pravidla, která stanoví, kolik asistentů má kdo mít. Nezapomínejte, že toto jsou asistenti placení parlamentem a tím pádem daňovými poplatníky. Měli bychom mít nějaké pravidlo, že bychom si stanovili, kolik akreditovaných asistentů je, legitimní, je legitimních a kolik místních asistentů je legitimních. Podle mě mít pouze místní asistenty je zneužívání systému a znamená to, že v podstatě nejste schopni provádět svou práci. Znamená to totiž, že nemáte žádný způsob, jak budete provádět to, co máte jako evropský poslanec provádět, tedy nemůžete být i kolegislátorem a nemůžete monitorovat programy spouštěné exekutivou, jinými slovy komisí. Takže to jsou velmi konkrétní návrhy. E, samozřejmě i nadále budeme poslouchat vaše názory, budu to diskutovat se stínovými zpravodaji a budu to diskutovat také i s administrativou parlamentu. Mohu vám říci, že generální tajemník je přesvědčen, že stávající situace nemůže pokračovat dále, protože Kdyby se o tom dozvěděla média, znamenalo by to velký skandál, z kterého bychom se jen velmi těžko vyhrabávali. Za páté je zde celá řada dalších otázek a těch je skutečně mnoho, takže nebudu hovořit o všech z nich ale e, jsou to věci, o kterých vás samozřejmě budu informovat, protože i k nim měli stínoví zpravodajové například e, smysluplné otázky. Budu tedy sbírat informace a pak vás budu informovat, ale e, vyberu pouze čtyři hlavní aspekty. Jednak tedy výdaje na administrativu e, s navýšením méně než 2% a meziroční nárůst rozpočtu na rok 16 proti roku 15 o maximálně 2%. Nakonec posílení sekretariátu výboru pro legislativní činnosti, tam, kde k tomu ještě nedošlo. Ale u všech výborů se to bude týkat zejména monitorování efektivního využívání peněz evropského rozpočtu což je i jedna z priorit parlamentu. No a ten čtvrtý bod tedy vypracování určitých pravidel o poměru akreditovaných vůči místním asistentům. A zejména celá ta otázka bezpečnosti, zabezpečení parlamentu. Samozřejmě, teď jsme tedy na začátku toho procesu. E, doufám, že se mi podaří přizvat generálního tajemníka, aby, na, aby na, k nám o něm promluvil. Rád bych také řekl, že zde pravděpodobně asi bude jedno téma týkající se budov Sekretariát momentálně připravuje eh, jaksi celostní eh, program pro střednědobý horizont, kde se budou zabývat eh, potřebnými novými kapacitami, potřebnou renovací určitých budov, ale já si myslím, že k tomu jistě kompetentnější e, generální tajemník. Budeme hovořit o takových věcech, jako že vždy v zimě funguje topení, e, budeme hovořit e, o věcech, jako že do kanceláře předsedy zatéká. Takže je to pár takových věcí, které si vyžádají renovaci určitých budov. A je jasné, že eh, bude možná potřeba také vypracovat, eh, vypracovat koncepty nových budov, které nám zajistí dostatek prostoru pro kanceláře, pro zasedání a tak dále. No, jak jsem říkal, Odhady na rok 2016 eh, představí generální tajemník 26. února. Doufám, že zároveň představí i ten střednědobý program pro politiku budov. Buď to tedy bude v únoru, a nebo to bude eh, buď 16. nebo 31. března, to teď nevím přesně. Každopádně toto je teď z mé strany vše, pane předsedo, a děkuji vám za pozornost. Samozřejmě jsem se také vyslechl příspěvky stínových zpravodajů. Všechno je součástí přípravy, budou tady určit, navrženy určité škrty a podobně. Děkuji, pane Pré. Eh, vodil pan Monka. Děkuji za slovo. Děkuji panu zpravodajovi za skutečně rozsáhlou a informačně bohatou zprávu. Kdyby ji posunul ještě o rok do minulosti, tak by zachytil rok 2010, kdy já jsem byl zpravodajem pro rozpočet, ale já mu to nemám za zlé a musím říci, že ta čísla byla velmi blízko tomu, co předložil on. Souhlasím s většinou toho, co řekl pan zpravodaj včetně toho, že celkový rozpočet Evropského parlamentu by měl činit méně než 20 hlavy 5. Tak tomu bylo vždycky. Někdy to bylo těsně nad, ale většinou to bylo tedy pod těch 20 hlavy 5. To je dobré pravidlo, které bychom měli zachovat. Další otázka zní, o kolik zvýšit rozpočet Evropského parlamentu návrh říká méně než 2 Ovšem nejnovější odhad inflace v eurozóně pro rok 2016 je 1,1 pokud se tedy budeme držet těchto čísel, tak um, tady ten navrhovaný nárůst můžeme ještě snížit. Možná bychom měli opět, tak jak to bylo dosud, neindexovat příspěvky poslancům, tak to bylo v minulosti a myslím, že by to vyslalo dobrý signál. Pokud je o redukci počtu zaměstnanců, máme tu závazek obecně tedy snížit eh, počet o 1% každý rok. Já si ale myslím, že tato část by se neměla týkat politických skupin. Evropský parlament má více než 6 000 zaměstnanců, takže prostor řešit tento problém jinde. Pokud nedojde o redukci o 1%, vzniklo by riziko z hlediska veřejného mínění, proto je tedy dobré zaměřit se i na další eh, odhalení dalších rezerv a úspor. Dobrým příkladem je například to, pane zpravodaji, že vaše zpráva byla přeložena pouze do jednoho jazyka, včetně pozměňovacích návrhů, Ovšem, pokud tyto pozměňovací návrhy dnes neprojdou, budou muset být o měsíc později přeloženy do všech oficiálních jazyků. Proč by tedy měly být překládány i zamítnuté návrhy? To je naprostý nesmysl. Tady jsou rezervy, tady lze ušetřit miliony. Evropský parlament si zadává i externí překlady a tím tedy by mohl ušetřit několik eh, zaměstnanců, možná externích, ne vlastních, ale byl by to tedy příklad úspor. Další potenciální úspora až 3 miliony euro měsíčně spočívá v následujícím. My jako poslanci můžeme adresovat otázky Evropské komise. Víte, kolik stojí odpověď? Podle zjištění auditorů jedna odpověď průměrně stojí 1600 euro. A někdy jsou tyto otázky kladeny jen z toho důvodu, že poslanec tím sbírá kladné body. Dobře, obracejme se na komisi, na komisi tam, kde eh, je to nutné, ale pokud tyto otázky nebudeme evidovat na internetu, tak se tedy sníží náklady o 3 miliony eh, měsíčně, tedy 36 milionů ročně. Čili ano, můžeme klást otázky, ale není důvod to evidovat, aby se někteří poslanci na tom pouze nepředváděli. To jsou tedy opravdu obrovské úspory. Věc je, že určitě budeme Další věc je, problematika budov. Bude Evropský parlament budovy stavět anebo pronajímat. Dokud jsme měli vlastní budovy, bylo to lacinější, jak se ukázalo, ale generální tajemník předloží plán využití budov. My bychom si ho měli sem pozvat, aby měl na toto téma prezentaci a pak je třeba si říct jasně, jaká budou platit pravidla. Pokud budu rozhodovat o nějakém nákupu v budoucnosti, měli bychom mít k dispozici více než jednu alternativu. V minulosti jsme měli často pouze jednu možnost a budovy díky tomu byly dražší. Vážený pane zpravodaji, samozřejmě podporuji i vaše snahy v oblasti akreditovaných a místních asistentů je opravdu nesmysl, aby nějaký poslanec měl 40 místních asistentů. To je ostuda pro nás, pro všechny. Tady musíme najít nějakou rovnováhu, aby to nebylo tak extrémní. Samozřejmě, že i ti lokální asistenti hrají velice důležitou úlohu v našich státech. Je třeba to zachovat, ale v určitých rozumných mezích. Jsou tu i další možnosti úspor. Víte dobře, kolegové, že všechno, co projednáme v Evropském parlamentě, je potom vytištěno. A je to tedy celá kniha. Pokud bychom to šířili pouze po internetu, tak bychom ušetřili velké peníze. Myslím navíc, že celý materiál se tiskne v Lucemburku, pak se posílá zpět, to jsou obrovské náklady. Mohli bychom se dohodnout, že nám stačí tedy pouze elektronická forma a pouze na vyžádání bychom obdrželi výtisk. Většina poslanců totiž výtisk obdrží a stejně jej hodí do košet a to je tedy plítvání. Podnětu je dost, zkusme je nazbírat a tímto prokázat občanům Evropské unie, že dokážeme snižovat administrativní zátěž a racionalizovat náklady. Děkuji. Merci, monsieur Manka. Madame Deriada. Děkuji, paní Deriada. I'd like to thank Monsieur já chci poděkovat panu Dipre za tento výčet a chci se omluvit za svého kolegu Junuse, který se dnes nemohl dostavit. Vítám velmi praktickou diskuzi. Pokud je například o personál, po Lisabonské smlouvě bychom jistě uvítali posílení počtu zaměstnanců, v, kteří pracují pro výbory a podobně, protože to posiluje naše fungování. A ještě tedy, pokud jde o bezpečnost, je třeba postupovat uváženě. Eh, my bychom nadále měli zůstat volně přístupní pro veřejnost. Měl by to být volně přístupný prostor. A ve chvíli, kdy bude velký problém s přístupem delegací a hostů, tak to bude představovat překážku naší práce. Já tady apeluji na to, abychom v oblasti bezpečnosti postupovali pragmaticky. A ještě jednou vám tedy děkuji za tuto zprávu. Děkuji, pan Revio. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte říci, že vždy, kdy se, se bavili o rozpočtu tohoto parlamentu, upozorňovali jsme na problematiku kvestorů a zástupců na úrovni místopředsedů. Je to tedy problematika dobré komunikace. Za druhé, my se musíme naučit žít s únikem dat a je třeba tedy tomu přizpůsobit eh, systémy v domě. Jinými slovy, pokud nechceme výtisky, musíme zaručit, že eh, data která jsou uchovávána, eh, jsou eh, také chráněna. Eh, musí tedy systém fungovat, aby nedocházelo k tomu, že během důležitého zasedání selže komunikace tomu už docházelo v minulosti a je to samozřejmě neakceptované. Na, také tady musíme nadále komunikovat s našimi občany a voliči. Většina z nás chce být, chce být také opakovaně zvolena do parlamentu a proto bychom měli být takovým dobrým příkladem pro naše voliče a voličky. A s tím eh, souvisí i problém, že dnes nemáme jednací sály odpovídající velikosti. Pokud si chci pozvat 6 až 12 hostů, nemáme v podstatě kam eh, posadit. A eh, proto tedy vlastně jednáme v takovém spíše uzavřeném prostoru. Je obtížné získat prostory také pro různá další setkání a pokud dojde k zostření bezpečnosti, budeme tak odstřiženi od našich voličů a já eh, si myslím, že je potřeba zajistit bezpečnost tak, abychom i do budoucna mohli zvát návštěvy. Je to eh, důležité také eh, ve vztahu například k žurnalistům, především těm mladým, se kterými bychom se měli naučit lépe komunikovat. Myslím si, že také potřebujeme určitý plán pro negativní stát penzijního fondu, je potřeba odstranit tento deficit. Já si myslím, že je to možné nejenom eh, prostřednictvím úspor, ale také je třeba eh, přehodnotit eh, naši cestovní politiku. Máme například tu lhutu od 8 ráno do 8 do večera, kdy eh, jsou tedy tyto služby k dispozici. To je, myslím, zbytečné. Když omezíme tuto dobu, dojde k úsporám. A pak je tu tedy ta výzva snížení počtu zaměstnanců o 5%, tedy o 1% ročně. A tady je potřeba Eh, se zaměřit na to, v kterých oblastech lze posílit e- efektivitu, které zaměstnance by například šlo přeškolit, následně přeložit a eh, kterou část tady propustit. V posledních eh, sedmi letech už došlo k snížení počtu personálu o 4% obecně, takže tady už nám nezbývá příliš velký prostor k dalšímu propouštění, pokud jde o asistenty akreditované asistenty, já tedy apeluji na kolegy v tom smyslu, že si nemůžeme dovolit eh, další akreditované asistenty. Jestliže máte někdo v průměru sedm místních asistentů, tak si tedy už nemůžete dovolit další eh, v Bruselu a na druhé straně je třeba, abychom tedy měli k dispozici eh, všechny potřebné informace, samozřejmě s důrazem na situaci v našich domovských zemích, ale na druhé straně si myslím, že lepší odměňování asistentů je také žádoucí. Já to nejsem žádný odborář, ale ta práce v Bruselu by měla být jaksi zajímavější než práce doma a proto v budoucnosti bychom měli věnovat pozornost tomu, že jsou najímáni vysoce kvalifikovaní asistenti, kteří jsou nám k dispozici. Děkuji. Monsieur Valli. Děkuji, nyní pan Valli. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu Deprezi za to, že vede přípravu tohoto pracovního dokumentu a že také se mnou spolupracuje. Čeká nás ještě další spolupráce a nakonec výsledkem snad bude vysoce kvalitní dokument. Dovolte mi pouze několik komentářů. Spravodaj navrhuje dvou, maximálně dvouprocentní nárůst našich výdajů v tom chystaném rozpočtu. Jak už řekl stínový zpravodaj za socialisty, pan Maňka, musíme brát v úvahu opravdu, že ta inflace podle odhadů bude nižší, bude to nějak kolem 1%. Samozřejmě je obtížné dělat prognózy v tomto směru, Takže musíme se dívat na tu ekonomickou situaci. Možná bychom spíše měli brát v úvahu e, jako číslo 0%, že se může stát, že bude deflace, stagnace. Takže toto číslo navrhované se mi tedy nezdá úplně příliš e, pravděpodobné. No a pak, co se týče návrhu e, mít tedy tu, tu hranici 20%, tak s tím celkem souhlasím. A potom Um, co se týče těch poslanců, tak tady bychom možná mohli stanovit nějaké maximální počet nebo nějaké maximální procento. Co se týče tady těch asistentů, ehm, je, pokud někdo chce mít určitý počet místních asistentů, No tak proč ne, ale měli bychom se soustředit tedy na to, abychom zajistili práci zde v parlamentu. A pak, co se týče těch, toho zabezpečení budovy, k tomu se ještě možná vrátíme později. Zatím ještě nemám žádné návrhy, které bych chtěl teď prezentovat. Děkuji. Nyní paní Kresle, říká pan předseda. Kolegy Manka. Já jsem se přihlásila protože eh, mě pan kolega Manka trošku rozrušil. Já si myslím, že by eh, nebylo dobré, kdyby jedni se rozhodli, že druzí již nepotřebují podklady. Ano, oni jsou lidé, kteří se opravdu připravují na zasedání a tím pádem potřebují dokumenty, které jim musí dát, být dány k dispozici. Já nemám doma v podstatě vůbec žádný internet, protože Německo je rozhodnuto financovat internet u jiných, než spíš u sebe doma. Takže já ty dokumenty skutečně vidím jenom na papíře a to i jako předsedkyně výboru KONT. Vnímám, že kolegové stále méně čtou. Elektronické dokumenty mají ten velký nedostatek, že se nedají anotovat. Já si tam nemůžu psát poznámky ale přitom ty poznámky jsou to nejdůležitější, co na těch dokumentech máme. Takže já bych prosím chtěla poprosit, abychom se věnovali těm hlavním otázkám a ne těm podružnostem. Tisk eh, dokumentů mně přijde skutečně jako podružnost. Mně přijde nejzásadnější, jaké náklady eh, máme na personál, protože ten personál tady bude třeba ještě 50 let. Pokud, pane kolego, eh, pane kolego, eliminujete pět osob z personálu, tak nám můžete příštích 50 let klidně tisknout dokumentu, že nebudeme vědět, čí jsme. Ale když ten personál neredukujete, tak se potom objeví ty podružnosti, které pak kolegové mohou vnímat jako červené linie velmi často. Takže předtím pouze varuji, prosím. Merci, monsieur Taron. No, děkuji, pan Taron. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl bych podpořit pana Deprece v jeho úsilí, jak připravit návrhy na rozpočty pro Evropský parlament na rok 2016, podporuji ho v jeho návrzích. Trošku také bych si dovolil nesouhlasit s panem Maňkou, protože pokud eh, dva nebo tři naše kolegové eh, si eh, tedy najímají více místních asistentů než je zvykem, tak si myslím, že bychom neměli jak si se všichni mm, stydět. Ehm, záleží eh, na těch potřebách. Takže já souhlasím s panem Depresem, že možná by se tento aspekt měl nějak lépe právně upravit, ale eh, spíše bych doporučil něco, co možná zachází už za um, tuto zprávu, ale mám pocit, že nejlepší způsob, jak zlepšit nějaké postupy v politice nebo jak zlepšit eh, chování nějakého politika, je prostě zveřejnit to, jak se chová. Pokud eh, bychom zveřejnili mm, nějaké špatné chování nějakého poslance, tak eh, si myslím, že by to bylo nejlepší medicínou. A také si myslím, že by bylo dobré, kdyby sem přišel pan Eh, Klaus Welle, který by třeba vysvětlil nějaké aspekty rozpočtu, ale možná by bylo dobré, abychom se na to nejprve připravili, třeba v rámci skupiny koordinátorů nebo stínových zpravodajů, než bychom ho přizvali, protože vím, že pan Welle je opravdu zkušený eh, pracovník. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Eturdias. Hmm, ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Mám dva velice stručné komentáře. Za prvé děkuji panu Depresi za komentáře i za návrh, který připravil. Když jsem si vyslechl návrhy a názory kolegů, které se týkají bezpečnosti budovy, zabezpečení, tak jsem si jist, že se mnou budete souhlasit, když řeknu, že bezpečnost už tedy není dobrá, když o ní musíme hovořit. Že když tedy o tom musíme hovořit, tak je jasné, že ta situace není ideální. Pokud eh, o tom hovoříme ve výborech, Myslím si, že bychom, teď jste, o tom hovoříme vlastně v rámci veřejného zasedání výboru. Já si myslím, že otázky bezpečnosti by se spíše měly řešit se zavřenými dveřmi. Dále, otázka asistentů. Samozřejmě opravdu je zde velký, takový, velká nerovnováha mezi těmi místními asistenty a akreditovanými asistenty pro poslance myslím si, že pokud o tom budeme hovořit s panem Wellem, tak se trošku bojím vlastně, nebo myslím si, že je trošku problém s, tím, eh, s těmi novými asistenty, nebo s tím přístupem k novým asistentům. Třeba eh, když eh, chcete nového asistenta, tak ten asistent musí mít tříletou zkušenost. A my chceme podpořit mladé Evropany, aby se dostávali na pracovní trh, ale třeba tato podmínka dost stěžuje možnost, aby využili třeba tu, tuto možnost. Takže třeba nad tím bychom se mohli zamyslet. To je jedna věc, které bychom se mohli věnovat. Děkuji, říká pan předseda. Děkuji za tuto diskusi. Byla to opravdu bohatá výměna názorů a mm, chci se zdat zpravodaje, zda se k tomu ještě chce vyjádřit. Ano, děkuji. V této fázi jsem si pouze pečlivě zaznamenal všechny názory a komentáře kolegů. Myslím si, že ještě bude příležitost o všech těch věcech pohovořit také, až nás navštíví pan generální tajemník, aby se k těm věcem vyjádřil. Ještě jsem chtěl říct něco k té bezpečnosti. Já jsem hovořil o bezpečnosti, o zabezpečení, nehovořil, nemínil jsem tím zákaz přístupu nebo omezení přístupu do budovy. O to se nejedná. Jde o to, že třeba kdyby někdo chtěl násilně vstoupit do budovy, tak vlastně byste měli být nějaká opatření na to. Čili je zde navrhovaná celá řada takových opatření a samozřejmě, že ne všechna se budou zveřejňovat. Byro už se rozhodlo, že bude jmenován nový místopředseda pro otázky bezpečnosti. Já budu navrhovat, nevím, zda to bude schváleno, ale budu navrhovat to, abyste byl speciální parlamentní výbor tvořený poslanci a e, ten výbor vlastně bude vázán mlčenlivostí, ale bude vždy informován o bezpečnostních otázkách. Myslím si, že to je takový krok, který vlastně existuje i třeba vnitro, ve vnitrostátních parlamentech. No a pak tedy děkuji ještě za ty další komentáře zcela jistě také se spojím ještě se stínovými zpravodají, než budeme informovat koordinátory. Dobře, říká pan předseda. Takže teď eh, už eh, tedy budeme muset zrychlit. Tlumočníci s námi budou až do 12.45, ale pak už bohužel nemohou moc eh, dále se trvat, protože mají další pracovní povinnosti. Takže chci se zeptat, zda ještě na ty další body se chcete podívat ještě po hlasování. A nebo tedy zda to schválíme, aniž by proběhla diskuse. Chcete tedy rovnou přistoupit k hlasování? Čili hlasujeme eh, o těch věcech a o těch věcech, které se týkají uvolnění prostředků z globalizačního fondu, o těch se bude tedy hlasovat příště bez diskuze, bez výměny názoru. Dále jedna zpráva byla odložena. Je zde zpráva, která se týká evropského semestru. To je zpráva, kterou jsem já předložil. Máme ze 49 pozměňovacích návrhů, takže budeme hlasovat. První odstavec. Pozměňovací návrh číslo 1. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo se nestržel. Přijato. Odstavec 3, pozměňovací návrh 2. Zde je žádost o dílčí hlasování. První část. Kdo je pro? Děkuji. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Čili tento pozměňovací návrh byl zamítnut. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Odstavec 3, pozměňovací návrh 3, zpravodaje pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdrželi se? Přijato. Odstavec 4, pozměňovací návrh 4. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 4, pozměňovací návrh 5. Zpravda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 5, pozměňovací návrh 6. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 k odstavci 6 je zde ústní pozměňovací návrh. Ten pozměňovací návrh je vlastně dodatkem. Je to tedy leading to an unprecedented amount of unpaid bills of 24.7 billion euros na konci roku 2014, at the end of 2014. Takže jedná se pouze o vyjasnění je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti. Tři jsou proti. Nebo dva. A dva se zdrželi. Ne, tedy nikdo se nestršel, takže přijato. Teď eh, odstavec 6, poslední odstavec 8, kde je pro, proti, drželi se, přijato. Odstavec 7, pozměňovací návrh 9, zpravodaj je pro, kdo je pro, kdo je proti, Zdrželi se? Nikdo se nestržel, přijato. Odstavec 8. Kompromis A. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 10 k odstavci 8, ten pa odpadá. Takže pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 12 k odstavci 8, ten odpadá. 13 také odpadá. Eh, pozměňovací návrh 14, pravda je pro, kdo je pro, prosím, kdo je proti, Děkuji. Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 9. Pozměňovací návrh 15. Opět se jedná o určité ujasnění. Ústní pozměňovací návrh. E, na konci věty je tedy dodáno slovo negativ, negativní dopad. Kdo je pro, kdo je proti? zdrželi se, přijato. Odstavec 9, pozměňovací návrh 16. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 9, pozměňovací návrh 17. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 9, Pozměňovací návrh 18. Zpravda je pro. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 9a. Pozměňovací návrh 19. Zpravda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Drželi se? Přijato. Odstavec 9a. Ústní pozměňovací návrh. Zpravoda je pro. Jedná se pouze o e, vyjasnění. Přidávají se slova a schválit e, příslušně. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 10, pozměňovací návrh 21. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 10, návrh 22. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 10, návrh 23, zpravodaj pro. Kdo je pro? Děkuji, proti. Zdrželi se? Přijato. Odstavec 10, pozměňovací návrh 25. Zpravda je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 10. Dvacet čtyři, dvacet pět, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Odstavec 10, pozměňovací návrh 26, zpravodaj pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 10, pozměňovací návrh 27. zpravodaj pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 10, bod uh, A, zpravodaj proti. Je to pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis B. Spravodaj, kde je pro? Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 29, 10b. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 10c. Pozměňovací návrh 33 odpadá. 10a. Pozměňovací návrh 31. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato odstavec 11, pozměňovací návrh 32. Zpravodaj souhlasí, je zde ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále odstavec 11, návrh 33. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. a 35 byly staženy, čili dostáváme se k ústnímu pozměňovacímu návrhu. Pozměňovací návrh 36. Zpravda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kde je proti? Kdo se strčel? Přijato. Tím se dostáváme 38. Zpravda je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Slyšeli se? Hmm, to je tedy zamítnuto. 39. Zpravda je proti. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Odstavec 11c, pozměňovací návrh 40, zpravda je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dále 41 k odstavci 12 Pravda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Drželi se? Přijato. Odstavec 12, pozměňovací návrh 42. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? proti? Drželi se? Zamítnuto. Odstavec 12, pozměňovací návrh 43, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Drželi se? Přijato. Odstavec 13, pozměňovací návrh 44, zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Odstavec 13. 45 byla stažena. 46. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Teď odstavec 13, pozměňovací návrh 47, zpravoda je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 13, pozměňovací návrh 48, zpravoda je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. A odstavec 13a tady odpadá. Čili teď budeme hlasovat o stanovisku pozměněné podobě. Zaha- budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Takže text je schválen. 19 bylo pro, 7 proti, 6 se zdrželo. Ještě někdo se hlásí o slovo, říká pan předseda. E, to hlasovací zařízení vám nefungovalo? Chcete, nebo, se, nebo jste se chtěla ještě vyjádřit? Donc on va ajouter votre abstention. Takže ještě přidáme váš e, hlas, e, že jste se tedy zdržela, ještě dva hlasy tedy, takže celkem se zdrželo osm osob. Ještě musíme projednat nějaké převody. V, v rámci oddílu 3 máte slovo, prosím. Ano, děkuji za slovo, paní, pane předsedo. S'il vous plaît, <laughs> La transferencia simplemente... Předseda žádá o pořádek, takže pokud je o tento převod, odráží reorganizace na půdě komise. Nemáme s tím tedy žádný problém. Žádný problém. Hlasovat pro, jde o elektronické hlasování. Takže elektronické hlasování v této věci jde o převody v sekci 3. Kdo je pro? proti, hlasování uzavřeno. Hlasovali jste všichni? Vy jste byl pro? Dobře, takže 23 pro, 3 se zdrželi. Pokud je ostatní oddíly, paní Holmajer. A ta nám zmizela. Požádám tedy, abychom hlasování odložili na příští zasedání. si l'application de l'article 27 du règlement financier, à savoir la... Pokud je o aplikaci článku 27, tedy 6 týdnů na schválení je toto vaše žádost? Pokud ano, poznamenávám si. Vám tedy nevadí odložení. Ano, ale eh, potřebuji ještě eh, prodebatovat tuto věc s ombudsmanem, protože jde o převody personálu, které se vyžádají až 95 tisíc euro. Mně vlastně není jasné, o koho jde a kdy a proto bych tedy nejprve ráda vedla tuto debatu a pak teprve hlasovala, proto žádám o prodloužení lhuty. Alors, euh, sur la politique euh, immobilière, Madame Olmeyer, je crois que... Dobře. Pokud jde o politiku v oblasti nemovitostí, to bylo také odloženo, paní Holmár se k tomu nehlásí, dobře. Tím jsme se dostali ke konci našeho programu. Příští zasedání bude 26. února. Máte ještě nějaké otázky? Žádné další otázky v tom případě považuji zasedání za skončené.